An alle einen guten Morgen. Přeji všem příjemné dopoledne. Vidím, že většina kolegů již dorazila do sálu. Pořád jednání byl zaslán členům výboru 12. listopadu. Máte nějaké námitky proti našemu programu? Vidím, že tomu tak není a tím pádem můžeme přejít přímo eh, k jednotlivým bodům pořadu jednání. Nejprve bych sdělila, že máme plné tlumočení do všech jazyků, nebudu je všechny předstí, eh, předčítat. Zasedání je vysíláno na webu a chtěla bych vás požádat, abyste si vyňali své hlasovací karty, protože na počátku dnešního dne budeme hlasovat. Nejprve o EASO, účetní závěrka Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu. A pan zpravodaj tady ještě není, takže můžeme rovnou začít hlasovat. budeme hlasovat o uzávěrkách účtů. Dala bych slovo na panu zpravodaji, ale pokud je tady jeho zástupce, dám slovo jemu. Pokud ne, tak budeme hlasovat. Kdo je pro? Ať prosím eh, hlasuje elektronicky. Zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování. 14 ano, 3 ne a jeden se zdržel. Tím se dostáváme k absolutoriu 2018, téma eh, společné podniky a já jsem velmi ráda, že je tady eh, Ildiko Galpel, členka Evropského účetního dvora. Jsem velmi ráda, eh, že jste mezi námi a zpravodajem za Evropský parlament je kolega Brucinsky, pokud to o Clean Sky, eh, a, pan kolega Legutko, přesun k Cezar a tedy palivové články a vodík FCH. Tímto uděluji slovo Ildiko. Teď jsem právě hledala, kde sedíš. Už tě vidím, uděluji ti slovo a děkuji ti za to, že během deseti minut nás uvedeš do této problematiky. Gibt es noch Schwierigkeiten? Yes, uh, thank you, uh, Madam Chair, but uh, unfortunately we have a small... Uh, omlouvám se, paní předsedkyně, máme drobný technický problém s PowerPointovou prezentací, která nelze spustit. Prosím ještě o strpení. Já teď představím šéfy jednotlivých společných podniků. Možná, že do té doby se vám podaří ten problém vyřešit. Nejprve jsem potěšena, eh, že eh, tady máme eh, Barta Vibrojda. Přijde sem také Johannes Schwanes a potom tady bude také Axel Krajn A dále tady bude náš vlastní zpravodaj, který si vezme slovo a také stínový zpravodaj. A závěrem potom ještě bude prostor na pokládání otázek, pokud si budete přát promluvit a pokládat otázky. Prezentace tedy již je připravená, technické problémy byly odstraněny a slovo má Iltiko Galtbert. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za možnost být mezi vámi a představit moji výroční zprávu eh, o eh, společných podnicích a finančním roku 2018. Eh, Poprvé tady máme nekonsolidované zprávy pro všechny společné podniky, kapitola 1, tam je obecná prezentace společných podniků, druhá kapitola, tady jsou eh, mm, v přehledu výsledky auditu a kapitola 3 obsahuje prohlášení o věrohodnosti s našimi stanovisky a zjištěnými, pokud jde eh, o no, společné podniky a také jsou tam jejich reakce. Naše zpráva byla zveřejněna na webových stránkách 14. listopadu. Náš eh, mandát pokrývá mandát eh, tedy výroční účty a transakce podle článku 287 smlouvy. Ehm, sledovali jsme auditem eh, všechny účty těchto společných podniků a také řádnost a legálnost transakcí na těchto účtech. V souladu s článkem 208 eh, a 209 finančního nařízení a audit eh, spolehlivosti pro všechny tyto podniky byl předmětem naší aktivity eh, a eh, Máme k tomu závěrečnou zprávu i od externích auditorů. U každého podniku eh, jsme přeskoumali kvalitu auditované práce pro ty nejrizikovější oblasti. Několika slovy bych chtěla pohovořit o společných podnicích my všichni víme, co představují, čím jsou. Je to spojení veřejného soukromého partnerství s průmyslovými a výzkumnými skupinami a, a členskými státy. A tady jsou některé specifické aspekty evropské výzkumné politiky. Je tady snaha o konkurenceschopnost evropského průmyslu to vše vychází z článku 187 eh, smlouvy a pokud jde eh, o eh, Fusion for Energy, tak ehm, smlouvy o Euratomu. Jak vidíte na slajdu, celkový rozpočet roku 2018 všech společných podniků přestala 2 miliony euro což je zhruba 1,5 celkového rozpočtu Evropské unie. Sedm, sedm podniků eh, působících v rámci Horizontu 2020 měli 1021 eh, eh, milionů euro. A pokud jde o Fusion for Energy, tak tady to činilo 795 milionů euro. Podniky zaměstnali 669 eh, zaměstnanců v roce 2017. 676 eh, v roce 2017. Průmysloví a výzkumní partneři celkově přispěli stránkou 4 miliardy euro, což představuje 1,7 miliard euro příspěvcích na operativní aktivity v rámci pracovního plánu společných podniků a 2,3 miliardy euro v příspěvcích na doplňkové aktivity mimo pracovního plánu eh, GU, ale v rámci působnosti eh, cílů společných podniků GU. Pokud jde o míru provedení na aktivity FP7 a další, tak to představovalo asi 90 89 ke konci e, programu a pokud je o cíle Horizon 2020, představovali, nebo ne, tam to nebylo dostatečné, e, implementace byla 39 Podívejme se blíže na náš eh, audit, čím jsme se zabývali. Tak jako každý rok zabývali jsme se auditem a vydávali jsme stanoviska ke spolehlivosti eh, účtů a také pokud jde o zákonnost a řádnost transakcí finančního roku Eh, a to 31.12.2018. Nejprve za spolehlivost účtů, jak jsem již uvedla, u všech podniků audit spolehlivosti účtu za rok 2018 byl proveden eh, a outsourcován eh, tedy nezávislým externím auditním firmám a my jsme tady, ne, tady se mm, postupovalo v souladu s mezinárodními standardy, hmm. eh, tak aby ta práce byla dostatečně eh, spolehlivá. Pokud jde o všechny o účty za rok 2018 všech eh, společných podniků, pokud jde o zákonnost a řádnost transakcí, Zhodnotili jsme interní kontrolní systémy, eh, také eh, jsme zrevidovali hlavní administrativní a operativní postupy, eh, dále také byly testovány platby a transakce příjmů, a tedy jejich vzorky. A dále proběhl ex post audit pro Horizon 2020 a také jsme Eh, sledovali eh, proces nápravy, pokud jde o eh, evidované chyby, pokud jde o FP7 a mm, Horizont 2020. Jsem velmi potěšena, že mohu říci, že v roce 2018 závěrečné účty všech společných podniků ve všech um, mm, pozit, hmotných položkách byly v podstatě v pořádku a vše bylo zákonné a řádné ve všech věcných aspektech. A takže tady je čisté stanovisko pro e, všechny společné podniky. Pokud jde o Fusion for Energy, e, tak e, účetní dvůr poznamenává, že došlo k pozitivním krokům k vylepšení managementu a kontroly, ale chtěli jsme upozornit také na eh, riziko navýšení eh, nákladů eh, v rámci provádění projektu ITER. První aspektem je čas. V listopadu 2016 byl schválen nový, eh, nový harmonogram nebo nový základ pro projekt ITER. Pokud jde o operativní fázi eh, do roku 2025 a pokud jde o završení fáze eh, budování do roku 2035. Dále navýšení nákladů Fusion for Energy přepočítali své příspěvky k projektu Ehm, na tu původní fázi na 12 miliard euro ze 6,6 milionů euro, eh, které byly schváleny radou v roce 2010. Závěrem eh, jsme upozornili na některé eh, oblasti, kde eh, by bylo dobré dojít, aby se došlo ke zlepšení. To ale neovlivnilo naše auditní stanovisko. Tyto oblasti jsou zmíněny v naší zprávě a týkají se provádění projektů, jejich tedy míry provádění, příspěvky členů rozpočtové plánování, management, vnitřní kontrola, zdravý finanční management a další horizontální témata. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše připomínky. Finanční Dank. Děkuji vám srdečně za představení zpráv. Nejdříve bych chtěla navrhnout, aby se ujal slova Pat Budok, a který nám představí eh, podnik pro palivové články a vodík. Děkuji vám. Také bych chtěl poděkovat členům Evropského parlamentu a také účetního dvora za možnost představit nám podnik. Já se chci zaměřit na úspěchy, které, které jsme dosáhli a proč se o to téma zajímáme. První důvod je důvod konkurenceschopnosti. My musíme zabezpečit, aby evropské podniky byly na špici tohoto vývoje. Dále je to bezpečnost energetických dodávek, tak aby Evropa byla nezávislá. A za třetí je to trvalá udržitelnost. My máme opravdu ambiciozní cíle pro rok 2030 a my hodláme také těchto cílů dosáhnout a hodláme také snížit emise. Tato technologie nevykazuje žádné emise. Jediná věc, která odchází, je voda máme pět cílů. My se zaměřujeme na čistou dopravu, také na výrobu tepla a energie, například na chlazení a vytápění domů. Také musíme snížit počet využívaných nerostů a dále také používáme vodík na jako pro skladování. Máme v rámci PPP tři partnery, s jedním v jednom v jedné části máme 150 partnerů a většina z nich jsou malé a střední podniky. Dále máme Hydrogen Europe Research, to má asi 80 členů z výzkumných ústavů po celé Evropy. A také uprostřed je Evropská komise. My tedy pracujeme na energii, stan, dopravě a na průřezových e, úkolech. Máme 246 projektů, které také jsou dotovány částkou 50 milionů euro a e, soukromé peníze jsou ve výši 950 milionů euro. Také jsme zpracovali studii a zpracovali jsme roadmap do roku 2050 pro vodík a my jsme zjistili, že vodík by mohl pokrýt 24 eh, energetické potřeby a mohl by také přinést vysoké příjmy a mohl by také vytvořit více než 5 milionů pracovních příležitostí. Evropa to nedělá sama. My spolupracujeme v mezinárodní síti s celým světem. To také bylo zmíněno na G20 že, a bylo konstatováno, že vodík bude sehrávat velice důležitou roli při dekarbonizaci energetiky. Chci vám říci, že jsme s jedním projektem začali na Orknejích, kde jsme ukázali také sektorální eh, integraci, kde doprava eh, také funguje spolu s energií. Máme tady vytápění budov a také pohon pro lodě. Také toto bylo eh, z finančního hlediska. My chceme postupovat ještě dál. Dnes zpracuje, spolupracujeme s více než 90 regiony a tam se snažíme ukázat, že vodík je velice dobrým eh, nositelem energie na dalš, v dalších eh, pěti letech chceme investovat více než 5 milionů euro a máme vysoké ambice, to znamená, hodláme se obrátit také na velké regiony. Eh, tady jsme se rozhodili, rozhodli pro Hydrogen Valley, vodíkové údolí a severní Holandsko se eh, Eh, ucházelo o tento projekt a je to něco podobného jako Silicon Valley v Spojených státech a my budeme mít Hydrogen Valley v Nizozemsku a doufám a předpokládám, že podobné projekty budou existovat i po Evropě. A my také se orientujeme na jednotlivé eh, regiony, které mají zájem. Existuje 40 eh, regionů, které vytváří partnerství například s tímto Hydrogen Valley. A podobně chceme postupovat na globální úrovni. My, chceme, my vytváříme platformy tak, abychom si mohli vyměňovat zkušenosti. Takže chceme rychle přejít k implementaci. Pokud se týče výroby vodíku, zde máme asi 40 projektů a od roku 2011 eh, vidíte, že došlo opravdu eh, ke snížení kapacit. My Eh, a zvětšujeme tedy kapacity. Nyní jsme dokonce v dimenzích gigawatu. A v současné době se také v důsledku výzkumu snížily náklady velké podniky, jako First Alpine nebo Shell, rafinérská společnost, používají tuto technologii a také ji použijí tak používají tak, aby vytvářeli zelený vodík. My chceme Eh, také mít zelený vodík a právě proto máme režim pro eh, záruky pro zelený vodík a to vidíte na základě těchto zelených teček. E, my chceme v Evropě mít špičkové technologie, což souvisí s naším výzkumem. Tady vidíte vizualizaci, tady vidíte, že náš zelený bod je velice velký ve srovnání s Čínou či se Spojenými státy a tak e, toto chceme také zachovat a vstupujeme tedy do dalších iniciativ a oblasti dopravy, tak tady pracujeme v různých prostředcích dopravy. Tady to vidíte na obrázku vlacích a také máme eh, autobusy eh, s vodíkovými palivovými články. To souvisí také s naším výzkumem a zde můžeme říci, že eh, se náklady na provoz těchto autobusů snížil a v minulém roce doš, k tomu, že náš autobus s vodíkovým pohonem byl označen za nejlepší, eh, získal vyznamenání za nejlepší autobus eh, v roce 2019. Můžete prosím poněkud zpomalit, žádá paní předsedkyně. A také se snížily ceny za výrobu autobusů a pohon autobusu. My jsme také rozvinuli infrastrukturu v roce 2016 a nyní máme opravdu skvělé eh, znalosti, že poháme máme jiným částem světa, eh, například v Kalifornii i v jiných částech, kde tedy jim pomáháme na čerp, v oblasti eh, výstavby čerpacích stanic na vodích. A to se například odehrává v Evropě, především v Dánsku. Tady vidíte, Eh, že pravděpodobně dojde k velkému rozvoji čerpacích stanic na vodík eh, dnes máme těchto čerpacích stanic 134, ale jejich počet bude stoupat. Pokud se týče topení a e, chlazení, tak tady jsme snížili zásadním způsobem náklady na základě výzkumných projektů a v současné době tento projekt přebírají národní vlády. Pokud se týče bezpečnosti, tady také školíme hasiče, protože oni musí vědět, jak postupovat při hašení těchto požárů. A my také musíme školit například děti 15 eh, letek, to jsou budoucí uživatelé této energie. Také máme bezpečnostní vodíkový panel v Evropě, kde eh, šíříme naše znalosti a zkušenosti. Také Eh, máme další projekty ve střední a jihovýchodní Evropě. Tam instalujeme naše čerpací stanice a představujeme eh, naše projekty, protože nejenom západní, ale také východní Evropa musí se pustit do těchto projektů. A závěrečný eh, folie to je synergie s ostatními finančními institucemi, a my jsme také zpracovali na další studie, kde máme akumulovat peníze a s kým máme spolupracovat. Začali jsme také spolupracovat s, Keen, s Clean Sky. To se týká například také palivových článků pro leteckou dopravu. Potom máme ještě další projekt se SEFem. To, je, to se týká 125 autobusů to znamená, tady vidíte směs e, e, několika finančních nástrojů, e, které se projí v rámci jednoho projektu. So, vielen herzlichen Dank. Děkuji vám. Myslím, že to bylo náročné pro tlumočníky tato prezentace. Já bych vám chtěla eh, poděkovat za to vaše nasazení, když jste prezentoval práci vašeho společného podniku. Nechtěla jsem vás přerušovat a nyní bych chtěla přivítat eh, zástupce podniku pro eh, rozvoj energie z jaderné syntézy. Eh, dobrý den, eh, děkuji vám za to, že jste mě pozvali mezi vás. Já se jmenuji Johannes eh, Schwemmer, jsem ředitelem Fusion for Energy a rád se s vámi podělím o naši práci a samozřejmě vám budu k dispozici pro jakékoliv dotazy. My tedy hovoříme o takzvaném zdůraznění skutečnosti. Učetní dvůr přišel s pozitivním stanoviskem, za což děkujeme a zohlednil komplikovanost eh, projektu ITER a děkujeme tedy za toto stanovisko. Očekáváme, že eh, práce budou eh, dokončeny v roce 2035 na základě eh, informací, které máme, původně se počítalo s rokem 2020. Eh, pokud je o eh, Brexit, tak Brexit samozřejmě bude mít dopad na naše aktivity. Británie by měla přispívat tak či onak, ale nemyslíme si, že by to mělo znamenat ohrožení projektu a zde velmi správně poukazuje účetní dvůr na příští víceletý finanční rámec. My bychom vás chtěli všichni eh, podpořit, chtěli, eh, chceme vás eh, požádat, abyste nás podpořili, pokud jde o, o rozpočet. Existuje riziko dalšího navýšení nákladů a spoždění. Jedná se o vědecké projekty, tak se to stává, ale my samozřejmě uděláme všechno pro to, abychom eh, vyřešili možné problémy a omezili to riziko spoždění. A nyní bych chtěl představit eh, naši práci. Když jsem tady byl eh, poprvé, tak paní předsedkyně Gresle mi řekla, nehovořte prosím o žádných vědeckých podrobnostech, ale řekněte, co je praktické pro daňové poplatníky. Eh, toto je eh, Tokoma, to je ruský eh, vynález. Tady vidíte plazmu v reaktoru a je to takzvaná hořící plazma. To znamená, že plazma vytváří více energie než ta, která je potřeba pro fungování. A my jsme přesvědčeni, že ITER tohoto dosáhne. A vlastně většina Eh, vesmíru je z plazmy, více než 90%, to je tedy z čeho je také slunce. Je to také primární zdroj energie ve vesmíru. Je to tedy eh, věc, eh, která logicky se snažíme to vlastně dát do nějaké nádoby a využít energie. Zatím jsme ještě pořád ve fázi vývoje a úplně nechápeme, jak funguje plazma, ani na slunci, ani v Tokomě. Ale eh, snažíme se o to, aby se tato energie mohla použít v budoucnosti, protože by to byla čistá energie. A eh, proto potřebujeme eh, postavit toto místo, které vidíte na fotografii, je to ve Francii. Vidíte na obrázku, jak to vypadalo před rokem, jak to vypadá v říjnu 2019. Vidíte, že už tam na to dáváme eh, střechu. A když se podíváte na sociální média, tak uvidíte to naživo. Takže jak vidíte, my opravdu eh, pracujeme, eh, je tam zaměstnáno více než 2000 lidí na této stavbě a hovořil jsem předtím o rychlosti a myslím si, že ta je opravdu velmi dobrá. Eh, pokud je o eh, toroidální magnety, ty jsou oranžově. Eh, to jsou ty magnety, které dělají to, že plazma je v tomto tvaru a tady vidíte ten samotný magnet. Tady vidíte fotografie z listopadu a jak eh, z roku 2018 a jak to vypadá nyní. Takže je to v takové ocelové eh, struktuře. Vidíte, jak je to všechno propojené. Je to tedy opravdu eh, velmi moderní technologie a má to samozřejmě velmi široké použití. Eh, potom eh, tady máme další magnety, které eh, jsou fialové a jsou to vlastně takové prstence. nyní se tady vidíte na obrázku, jak to vypadalo v roce 2017 v únoru. To je ta továrna ve Francii a ten magnet má poměr 30 metrů 300 tun. To se vlastně nemohlo transportovat, tak se to muselo takto eh, postavit a už eh, jsme blízko toho, že to bude hotové. A také bych chtěl eh, pohovořit o něčem, čemu říkáme širší přístup, to je spolupráce s Japonskem a vidíme, že fuze pro energii může uskutečnit Tokomu a je to, má to zkrátku JT, 60 eh, SA. Vidíte, jak to vypadalo eh, před rokem a jak to vypadá dnes. Už jsme blízko toho, že tento, eh, toto zařízení dokončíme a že budeme tam moci mít tu plazmu do roka. Takže tady vidíte, že jsme opravdu schopni takovéto tokomaty postavit. Potom, co je velmi důležité, je, jaký dopad mají tyto investice na inovace Eh, v Evropě, protože eh, naše veřejné zakázky eh, mají za cíl pracovat na takzvaných věcných komponentech. Vidíte, že máme tuto rovnoměrné rozdělení po Evropě. My neustále investujeme ve prospěch inovace, v evropských eh, firmách a to má samozřejmě velmi eh, vysokou přidanou hodnotu, protože tyto peníze, které se investují, tak potom mají velký dopad na průmysl a to má samozřejmě mnohem větší dopad, než kdyby se investovalo do infrastruktury, protože to, co my děláme, to je velmi inovativní, proto je důležité, jak pracujeme s firmami. Nedná se pouze o velké firmy, ale také o malé firmy. Momentálně eh, polovina peněz se investuje do stavby, ale eh, pokud to z celého rozpočtu, to je eh, pouze čtvrtina a tady vidíte, že v případě magnetu se na tom podílely i malé podniky. Jedná se o spolupráci čtyř malých podniků v případě těchto velmi moderních komponentů. Také jsme uspořádali e, seminář zde v parlamentu v lednu a zde jsme e, pozvali návštěvy z jednotlivých e, firm, které, kteří vysvětlili poslancům, že se nejedná o pouhou práci, ale že se jedná o inovační projekt, díky čemuž jsou ty firmy potom konkurenceschopné nejenom v Evropě, ale i v celém světě. Abych to tedy eh, schrnul, eh, my si eh, velmi vážíme stanoviska účetního dvora. V roce 2018 došlo k největšímu rozvoji a vidíte, že my odvádíme svou práci a pokud jde o spolupráci v rámci projektu, tak to je velmi dobré. Různé domácí agentury, pracují velmi tvrdě na tom, aby dodrželi harmonogram. A loni jsem eh, říkal, že ta stavba se nachází v kritické fázi, že jsme to museli zrychlit, ale možná za eh, půl eh, roku už budeme mít ten magnet hotový a potom už bude řada na Japoncích. Jedná se tedy o projekt spolupráce, není to jednoduché, ale eh, překračujeme mezinárodní eh, hranice a nezapomeňme na to, že tento projekt ITER je také mírovým procesem, pokud je o energii. Eh, pokud je o, o, o rozpočet, my se budeme držet harmonogramu do 2020 a můžeme vám zaručit, že budeme pokračovat ve zlepšování našich interních eh, procesů. Chtěl bych připomenout, že před eh, dvěma roky jsme oslavili eh, desetileté výročí. Na začátku jsme byli startup a potom jsme rostli a nyní uzráváme. Mm, takže to asi by bylo mm, dobré toto využít jako poslední slovo a vyčkat na vaše dotazy. Děkuji. Svými slovy eh, jste mi připomněl uplynulé první roky, kdy jsme pokládali ještě úplně jiné dotazy a jsem tedy velmi potěšena, že teď velmi zvědavě zhlížíme k tomu, jak se ty věci vyvíjí a vidíme, že se vyvíjí. Já si ještě vzpomínám na ty minulé doby. a jsem velmi ráda, že jsme se dostali do toho dnešního okamžiku. Je to něco, k čemu jste přispěl a já vám za to velmi děkuji. A teď máme tady Axla Kinda také Clean Sky 2 a já se těším na to, jak do sebe budou zapadat druhý a třetí eh, příspěvek, protože letecký průmysl samozřejmě to je mm, velmi významná oblast. Nejprve má tedy slovo Alex Kra- Axel Krein a dám ještě slovo Martině potom. Bitte schön. presentation seems to be not up yet. Uh, Prezentace zatím ještě zdá se není připravena, ale já eh, začnu Děkuji za pozvání na dnešní zasedání. Na zasedání. Jsem tady poměrně nově a musím říci, že velmi oceňuji komunikaci s Evropským parlamentem v té první diskuzi o absolutoriu v mém životě. Pokud se podíváme na společný podnik Clean Sky a pokud se podíváte na druhou stranu, která tam byla před chvílí. No, je to, je to opravdu zajímavé, zajímavé počtení. E, ta prezentace byla dobře připravená. E, chvíli předtím to tam bylo. Ten, kdo to teď přečte, tak ten má opravdu dobré oči, říká paní předsedkyně. Společný podnik Clean Sky e, to představuje PPP v hodnotě 4 miliardy eh, euro pro zelené letectví. Eh, snaha o konkurenceschopnost a mobilitu. Tady vidíme výkon v oblasti životního prostředí, tedy méně o 20 až 30 CO2, o 20 až 30 méně eh, hluku a dusíku, takže tady mm, Hm, to je nejlepší letadlo v roce 2014. A tady vidíme nové konfigurace eh, letadel, nové technologie pohonu, nové systémy, celá řada disciplín, které jsou nové a jsou nezbytné, abychom dosáhli těch cílů, které jsem zmínil. Pokud jde o účastníky, tak tady vidíte celou řadu různých účastníků od univerzit přes výzkumná centra po malé a střední podniky a průmyslové podniky. Máme tady 1500 eh, různých účastníků ve 28 zemích eh, v celé Evropě. A v tuto chvíli eh, se blížíme k číslu 500 grantů které eh, jsme rozdělili různým účastníkům. Máme tady i různé regiony. Máme tady 18 MOUS, kde spolupracujeme s různými regiony v Evropě eh, na různých cílích. Spolupracujeme s nimi, podporujeme je, dáváme jim technickou podporu, hodnocení. Eh, tam také podporujeme. A ehm, to vše se zaměřením na cíle letectví. Asi 70 programů eh, se financuje otevřenými eh, výzvami. Máme tady mnoho malých a středních podniků, které se účastní těchto programů poprvé. Ehm, pokud jde o rámcový program s komisí, takže je vidět, že ten přístup je opravdu snadný. A také tady máme dobrou eh, míru úspěchu, takže podniky mají opravdu šanci a, a i možnost se zapojit. A pak tady máme nové e, účastníky nebo nové subjekty, kterým pomáháme e, získat všechny technologie v oblasti Eh, leteckého průmyslu. To je důležité pro růst tohoto průmyslu eh, i počtu přispěvovatelů do tohoto průmyslu. Pokud jde o geografické rozložení, tak eh, mm, zabírá celou Evropu od Portugalska až po Lotyšsko, od Francie až po Polsko, Českou republiku, takže máme tady zapojené ty nejrůznější oblasti. Pokud jde o technický pokrok, Tady vidíte několik příkladů, kde ehm, jsme chtěli uvést šest mm, takových příkladů technického pokroku. Tady vidíte pohon, kde tady se snažíme eh, zlepšit efektivitu pohonu. Vidíte tady různé fáze programu eh, původní míra technologické připravenosti byla dva na počátku programu a e, závěrem usilujeme o hodnotu pět, kde e, se to potom na demonstrátorech e, demonstruje. Máme tady důležitý milník, preliminary design review, v roce 2019 budeme mít kritický design review a potom ten výsledek by měl být v roce 2021 v říjnu. A tady vidíte dále různé příklady, kde začínáme s TRL3 a závěrem usilujeme o TRL5 a pak tady vidíte ty další ukazatele. Vidíme, že CDR bylo v roce 2018 a Poslední letecký test bychom chtěli provést v roce 22. Ehm, dole vidíte kokpit velkého letadla a tady um, vidíme jediného pilota, kde má být optimalizovaný kokpit, aby se optimalizovaly náklady, ale i bezpečnost samozřejmě. Tady vidíte milníky A potom další témata, adaptivní eh, křídlo eh, a elektrické křídlo vpravo, kde usilujeme o elektroničtější letecké prostředí, kde eh, vše nahrazujeme elektrickými systémy v letadle. Dochází k významnému pokroku, jak to tady můžete vidět. A podívejme se na čísla pokud jde o absolutorium a příslušné otázky. Vidíte tady závazky a platby. Pokud jde o platby, tak tam máme 100%, pokud jde o platby, tak se blížíme 100%, a pokud jde o spodní část stránky, tak tady vidíte věcný příspěvek. Ehm, tady máme 1228, financování EU pro členy. A potom dole vidíte 2,194 eh, miliard, eh, tedy milionů, pardon, to je věcné plnění. A potom vidíte napravo, co jsme opravdu v tuto chvíli dosáhli. Eh, máme tady zaplaceno z těch 12 28 507 a pokud je o příspěvky, tak máme 1233 eh, milionů tedy 1,233 milionů, eh, který jsme dosáhli. Takže vidíte, že jsme eh, poměrně pokročili. Pokud se podíváme na celkový výhled eh, financování programu, tak tady vidíme, že to začalo v roce 2014, 2015, tam ten začátek a rozběh byl pomalý, ale teď už se blížíme k demonstrativní fázi a tam se to zrychlilo. 43 ehm, zdrojů jsme již vynaložili a teď se blížíme k té další značce 65 procent a potom bude začínat ta závěrečná demonstrativní fáze, kde je snaha tedy demonstrovat tyto technologie eh, buď na zemi a nebo při letu. Tady vidíte, že rok 21 a no, tam bude taková špička a potom se to mírně mm, utlumí v roce 2022. Pokud jde o interní kontrolní systémy, tak eh, tady jsou věci, které zmínil i účetní dvůr. Řádné finanční řízení, ano, to funguje. Eh, máme dobré řízení rizika, eh, interní audit komise, a tedy ověřil schopnost interního auditu, máme zbytkovou chybovost, pod 2%, což byl náš cíl a tak tomu bylo již od počátku našeho programu. Takže máme eh, řádné finanční řízení eh, i kontrolu a eh, je samozřejmě nutné zajistit, aby kontrola probíhala tak, aby byl dobrý rozpočtový a účetní systém, aby byl v pořádku. Pokud jde o výhled do budoucnosti, tak jak uvedl Bart, začali jsme spolupracovat um, ehm, FCH na studii, jak používat vodík v budoucnosti. Samozřejmě je potřeba tu věc ještě prohloubit a zajít do větších podrobností protože když se podíváme na ambice komise, pokud jde o uhlíkovou neutralitu do roku 2050, na tu zelenou dohodu a také prohlášení parlamentu, který vyhlásil klimatickou nouzi před několika dny, tak to, co jsme dosud odvedli, je velmi dobrý první krok, ale rozhodně to není dostatečné. Usilujeme o revoluci v technologiích na základě dobrých výsledcích, které byly dosaženy v rámci Green Sky 2 a chceme to samozřejmě navýšit. I když musíme přiznat, že hm, jsou tady i určité překážky, a je potřeba rozvinout nové technologie a my tady úzce spolupracujeme s kolegy z FCA, FCH a, a s dalšími společnými podniky i dalšími iniciativami v oblasti výzkumu v Evropě členskými státy, tak abychom optimalizovali využívání zdrojů k dosažení vytyčeného cíle. Jak již bylo naznačeno, tady nejde o evoluci, rozhodně je to revoluce. To je nezbytné. A první diskuse se soukromými investory ukázali, že je to možné, pokud spojíme veškeré úsilí, všechny síly na straně produktu letadla, také na straně udržitelných paliv a také v kombinaci s operativními vylepšeními, které můžeme dosáhnout. Cíl klimatické neutrality do roku 2050 je dosažitelný, ale pouze pokud spojíme naše úsilí a budeme postupovat velmi efektivně. Děkuji. Dank. Äh, Srdečné díky. Nyní bych chtěla dát slovo zpravodaji a posleze Martině. Děkuji. Já se omlouvám za změnu, já musím jít na zasedání výboru ITRE. Já eh, také musím mít na setkání s generálním ředitelem a i tam se budu dotazovat na tyto otázky. Já vám velice děkuji, že jste mi vycházíte vstříc. Kolegyně, kolegové, společné podniky jsou přidanou hodnotu v Evropě a jsou také vlakovou lodí, vlajkovou lodí v Evropě netýká se to pouze slučování e, finančních prostředků, ale také schopností a mobility. A tím pádem se opravdu EU stává hlavním hnacím motorem a schopnost strukturalizovat a mobilizovat eh, jednotlivé rozdělené sektory v průmyslu a propojit je a vytvořit synergické efekty, to je opravdu ta nejlepší vize, kterou v rámci společných podniků máme. Já jsem velice ráda, že eh, společné podniky děla, mají tak velký úspěch. Jsem velice ráda, že také společné podniky se poučily, protože já jsem již v minulých letech spolupracovala na eh, absolutoriu pro společné podniky, takže vidím, že také spolupráce s účetním dvorem eh, vnáší více světla například do eh, financování a vedení účtů což se týká například také mobility personálu. Já bych chtěla nyní eh, položit několik otázek. Nejdříve mám otázku na účetní dvůr. Zjistila jsem, že účetní dvůr zjistil met metodologické slabosti při odhadu chybovosti. Konzultovali jste toto e, s společnými spodníky tak, aby vznikla jedna metodologie pro všechny a jestliže zatím ne, tak myslíte si, že by bylo možné, aby vznikla jedna metodologie pro všechny a potom mám jednotlivé otázky pro jednotlivé podniky. To se týká například rozvoje energie z jedné jaderné syntézy. Já se chci zeptat na veřejné zakázky. Já e, jsem ráda, že jsem slyšela, že v této oblasti existuje pouze středně velké riziko, i když je u vás velký počet smluv. Jak zlepšujete situaci, jak provádíte zkušenosti, které jste, se, které jste získali v minulosti. A nyní otázka pro palivové články. Já se chci zeptat, zeptat na implementační míru FP7. E, můžete říci, zdali se budou opakovat situaci z minulosti a nebo je budoucí e, program je robustnější. A v neposlední řadě Clean Sky vítám e, u nás nového ředitele tohoto programu, tohoto společného podniku. Já bych chtěla poblahopřát k implementaci eh, FP7 eh, ve výši asi 100%. Eh, na, v minulém roce nadále tam byly návratky ve výši asi milionu euro. A co se stane s touto částkou a co může se udělat tak, abychom se takovéto situaci v budoucnosti vyhli. To je všechno z mé strany a já se omlouvám zpravodajům. Máko z Pípe by se chtěl ještě připojit. A musím říci, že pan zpravodaj je velice zdvořilým kolegovou, kolegou, takže ještě nechá hovořit pana Pípra. Ano, já jsem velice plný empatie a mám velké pochopení. Ano, velice vám děkuji. Mo je předřečnice je chytřejší než já. Já musím na stejné hlasování, ale ty jsi se eh, dokázala dostat ještě přede mě. Já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji a mám tři krátké body opravdu vždy na mě dělá velký dojem, co dělají tyto společné podniky a mě by zajímalo, jak dostaneme tuto evropskou přidanou hodnotu do regionu, tak aby občané zjistili, jak pozitivní věci děláme, protože to je skutečná evropská přidaná hodnota a já se domnívám, že tyto věci musíme řádně prodávat v rámci PR. A druhá otázka. Malé a střední podniky. Všichni hovořili o tom, že je více zapojujete. A jak jak jsou podle vašeho názoru tyto firmy, jak je nalezáte? Je to výběrové řízení, eh, neboť takovéto, o takovémto výběrovém řízení eh, malé firmy v Rakousku, ve Francii vůbec se nic nedozví. Mě by zajímalo, jak tedy postupujete. Obracíte se eh, na všechny, všechny a nyní mám otázku ještě ke Clean Sky opravdu musím říci, že výzkumné výsledky jsou skvělé a já se chci zeptat, zdali opravdu je to blízké tržnímu prostředí. Bude se to používat skutečně v leteckém, v leteckém průmyslu a e, nebo se to prakticky vůbec nebude používat, je to pouze produkt výzkumu. A pak také bych chtěl vyjádřit určité zklamání. Vy jste tady hovořili o vodíku a o výhledu. Já jsem si myslel, že e, letadla na vodí vodík už dávno létají a i když o tom hovoříte jako o výzvě budoucnosti, tak já jsem si myslel, že technologisti, e, technicky jsme již o velký mílový krok dál. Takže nejdříve e, budou odpovědi ze strany stři, e, společných podniků a potom bude hovořit pan zpravodaj, pan Šeme. Děkuji vám. Já chci odpovědět na otázku paní Dlabajové týkající se e, veřejných zakázek a výběrových řízení a jak vyhledáváme malé a střední firmy veřejné eh, výběrové řízení skrývá tři eh, velké eh, překážky. Zdali najdeme dostatek uchazečů, potom je to také otázka časová, takže jak někoho najdeme, my spolupracujeme s ITR a také se skupinou Forum, to je velká výzkumná infrastruktura a my všichni víceméně hledáme podobné věci. Takže my se, my pořádáme také různá eh, fóra. V příštím roce se takovéto business forum bude konat v Granadě a tam se naše organizace setkávají s průmyslovými subjekty a my se můžeme takto setkávat s malými a středními podniky, které potom eh, přesvědčujeme o účasti na našich projektech, protože účast na našich projektech je někdy složitá, pro tyto malé a střední podniky. A potom je tady také otázka času. my se snažíme optimalizovat eh, výběrové řízení a také máme na našich stránkách elektronická výběrová řízení a tím pádem můžeme postupovat rychleji. A pak také riziko. Samozřejmě, když jsme byli malí, tak jsme hledali velké velké projekty a velké firmy, ale my se snažíme nyní získávat paralelně jednotlivé firmy, které nám e, dodávají jednotlivé díly a jestliže má jedna firma nějaké potíže, pak, na, pak může zaskočit druhá firma. Takže to se týká plnění a potom, jak také nacházíme malé a střední podniky my pořádáme různá firma, eh, fora a pak také máme určité styčné důstojníky v jednotlivých členských státech a eh, my máme síť těchto zástupcí a oni znají naše výběrová řízení a oni se rozhlížejí po jednotlivých státech a vyhledávají jednotlivé firmy. Takže tak hledáme eh, uchazeče přímo a všechny členské státy jsou dobře integrovány. Eh, Děkuji. Možná by teď mohl odpovědět eh, Axel Krein a potom zástupce palivových článků. Já bych chtěl odpovědět eh, nejdříve na otázku ledně rozpočtu. 50 tisíc eh, eur zbylé prostředky jsou potom převedeny do dalšího roku, což je standardní postup v těchto programech a toto téma už je ukončené, je to uzavřené a už to tedy neexistuje. Potom ten druhý dotaz, který se týká styku s veřejností, aby lidé pochopili, co děláme na čem pracujeme. My jsme přítomni na sociálních médiích, obracíme se na veřejnost, také na mladé v Unii, také navštěvujeme vysoké školy, eh, pravidelně chodíme na univerzity, abychom je informovali o tom, co děláme a doufejme, že je eh, natchneme pro témata, kterými se zabýváme. A za třetí se také účastníme místních konferencí napříč Evropou, tak abychom eh, dosáhli toho, že lidé pochopí, co dělají. Potom malé a střední podniky máme vysoký poměr malých a středních podniků. Pokud jde o výběr, eh, tak to se dělá za pomoci expertů. My děláme místní akce, které uspořádají členské státy, často na místní úrovni a tam pozveme stovky potenciálních malých a středních podniků. Tam se snažíme jim vysvětlit, o jaký program jde, jaký je přínos, jaké technické prvky jsou potřeba. A do posud to bylo velmi úspěšné během posledních let. Mm Máme tedy přístup eh, k těm, kteří většinou nespadají do eh, komunity leteckých společností. A potom eh, my jsme na úrovni 6, to je tedy demonstrování ve vhodném prostředí, tedy ty letecké testy, to je tedy ta otázka, která souvisí s užitím v praxi. A pokud je o uplatnění v konkrétním výrobku, tak to se děje, e, protože viditelnost této technologie v produktu je 5, 6, 7, 8 let poté, protože to je ten čas, který je potřeba, aby se použil konkrétní produkt. A potom otázka ohledně vodíkových letadel. Momentálně taková letadla neexistují, zatím existují testovací eh, stroje, ale zatím neexistují žádné obchodní eh, letadla, ani nejmenší na vodík a to je proto, protože vodík eh, se, se s ním velmi těžko pracuje. Především pokud jde o otázku bezpečnosti, tak jak je to potřeba v případě letadel. Je to velmi komplikovaná věc a vidíme to v případě eh, současného eh, prostředí palivových eh, článků. Nyní experti pracují na oblasti použití těchto článků a vodíků na Zemi. A potom toto převezmou kolegové z letectví a tak, aby se naplnili požadavky letectví. A pokud je o objem, tak eh, ten eh, objem vodíku je třikrát větší než eh, v případě letecké nafty. Navíc to musí být zmraženo na minus 30, tak a to je kvůli tomu, že je to kapalina a tady tato technologie tedy ještě není. A nyní stručně vy za FCH, děkuji, FCH. Eh, pokud o implementační míru, my jsme nyní na 90% a letos jsme eh, dokončili velký počet projektů, to uvidíte v Absolutoriu eh, příští rok. Máme pouze několik nedokončených projektů a my jsme se z projektů poučili. Horizont 2020, tak mm, hodně ze sedmičky bylo použito v Horizonu 2020. Eh, co je důležité, je mít správného koordinátora a to je důležité v našich velkých implementačních projektech. My budeme toto blíže eh, monitorovat a také řídit eh, protože někdy je potřeba řídit konzorcium, aby se ubíralo správným směrem. Pokud je o, o horizont 2020, tak ta eh, implementační míra je velmi dobrá, takže už nemáme problémy jako v minulosti. K regionům. Jak se to dostane do regionů? třeba autobusy, tak ty uh, snadno uh, naši občané poznají. My tam dáváme samolepky Evropské unie, je tam FCH, Eh, takže lidé vidí, že tyto autobusy, které jsou nehlučné a neznečišťují, tak tam vidíte tu eh, samolepku EU. Takže v regionech je to velmi jasné. A potom hodnota eh, vodíku. My jsme se snažili, aby všichni občané se o tom dozvěděli, protože oni musí tyto projekty uskutečňovat. A Eh, tam v tom údolí, eh, o kterém jsem hovořil, tak tam je neuvěřitelné, jak se to všichni občané zúčastní. Pracujeme tedy z regiony a chceme, aby regiony vedly tyto projekty, protože oba projekty musí být řízeny regionem. To je pro nás důležité. Malé a střední podniky z povahy našeho odvětví, my jsme odvětvím malých a středních podniků, je jich tedy hodně v našem programu jak nás najdou nové malé a střední podniky. Já si myslím, že v zemích existují různá združení, tam jsou v kontaktu, máme národní kontaktní místa pro Horizon 2020, zúčastníme se všech možných konferencí, proto si myslím, že není obava, že by nás malé a střední podniky nenašly. Potom jsme velmi aktivní na sociálních médiích. Eh, pokud jde o letadla poháněná vodíkem, my už eh, na tom pracujeme po dobu mnoha let. Eh, potom třeba, co se týče kuchyněk nebo zábavného systému, a otázka pohonu, tak máme čtyř sedadlové letadlo, které vzlétlo v Bonu před v roce 2016 a to je uh, taková malá demonstrace. Samozřejmě pokud máte letadlo, které má čtyři sedadla, no tak to nemá zas tak velký dopad. Proto musíme provádět eh, velký výzkum, pokud jde o skladování, eh, tedy co se týče skladování vodíku, to je zcela nový svět, protože to nevyužíváme v rámci pozemní dopravy, takže je před námi ještě velký kus práce. Děkuji a já nyní konečně udělím slovo zpravodaji, tak jak by eh, se přináleželo už eh, z počátku. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. V rámci dobré spolupráce na našem výboru v tom není žádný problém, tím spíše, že příspěvky mých přátel a kolegů i odpovědi na otázky do velké míry již anebo částečně splnili eh, to, co bylo třeba. A já budu mít také několik dotazů. Nejprve bych účetnímu dvoru eh, předsedkyni i zástupcům podniků, i ostatním kolegům z parlamentu chtěl poděkovat. Děkuji za naši spolupráci, děkuji paní předsedkyni, děkuji také Jeldiko eh, Galpelc, zástupkyni eh, účetního dvora, za slova úvodem i za to, co zde bylo odprezentováno. Uvědomil jsem si, jak obtížná i po věcné stránce tato práce je a jak odborně k tomu musí účetní dvor přistupovat. To vše mi umožnilo vypracovat svou zprávu i naformulovat otázky. Jak již bylo řečeno, máme tady společné podniky a teď jde o absolutorium k rozpočtu 2018 posledních letech finančních a rozpočtových, pokud jde o absolutoria, tak tam zatím nebylo nic odmítnuto, zavrženo. Poslední přesun proběhl v roce 2013 a 2014. Mezitím tedy již uplynulo mnoho času během kterého ty zprávy byly vždy akceptovány. V roce 2018 Evropský účetní dvůr představil svá zjištění v konsolidované zprávě. To ale nemění nic na postupu absolutoria na našem výboru. Spravodajové jsou i nadále zodpovědní za návrh zprávy a společné podniky podléhají jistému postupu, pokud jde o absolutorium. To stejné platí i pro decentralizované agentury. I když je tady několik rozdílů, na rozdíl od agentur, závěrečná zpráva společných podniků neobsahuje žádná ustanovení k aktivitám, které jsou podnikány v souvislosti eh, s rozpočtem a absolutoriem minulého roku. Zpráva z účetního dvora Obsahuje také přehled posledních let. Evropský parlament poté přijímá tyto zprávy pro absolutorium každého jednotlivého podniku, ale neschvaluje horizontální zprávu. Návrhy zpráv spočívají nebo vycházejí ze zprávy účetního dvora. A pak jsou tady ještě další dokumenty, které přináší informace k finančnímu eh, řízení společných podniků k určitým eh, rozpočtovým rokům. Eh, jsou tady uzávěrky, ehm, rozpočtové, rozpočtová konta a tak dále. Teď je o to, jaký problém účetní dvůr eh, objevil. Ve své zprávě účetní dvůr uvádí, že účty společných podniků jsou odpovídající pravdě a práh významnosti 2% není překročen. Předpokládá se, že při provádění eh, rozpočtu do roku 2020 je, že tam vlastně je určité spoždění, ale v podstatě eh, se poukazuje na to, že zatím bylo vše úspěšně uzavřeno. Teď se odkazuje na ITER, a říká se, že ten program bude prováděn se spožděním. To tady v prezentacích již zaznělo. Potom ke společným podnikům, které byly přizvány na slyšení. Chtěl bych vám poděkovat za vaše příspěvky a projevy. Nejprve tedy vodíková paliva. Účetní dvůr dospěl k pozitivnímu závěru. Nejsou žádné významné problémy a můžeme hovořit o tom, že soukromo-veřejné partnerství bylo úspěšné. Ale jak to vypadá ve sou, v současném programování s ohledem na horizont 2020? Můžete nás informovat, kolik osob musí pracovat na absolutoriu, kolik to celé stojí? Je to vůbec přiměřené? Všechny tyto předpisy a můžete uvést příklad eh, pro veřejno-soukromé partnerství. Chtěl bych eh, navázat na poznámky jednoho z ředitelů na úvodu dnešního slyšení. Pokud je o mne a o většinu z nás, tak je to velmi objemný materiál, spoustu informací, je to odborný jazyk. Samozřejmě je to velice zajímavé, ale eh, a je to i velmi cené, ale my, evropští poslanci, na našem výboru máme posoudit, zda je to odůvodněné, zda ty investice, každé euro, které je do toho vloženo, teď tady mluvím eh, za Polsko, když bych řekl tady zlotý, každý zlotý, to vše musíme prověřit a zjistit, zda to bylo vynaloženo účelně. Ten obsah je samozřejmě velmi cený, vodíková paliva eh, a celá ta technologie. Ano, to, to je velmi cené, ale pro nás je důležité, jak vypadá ta finanční stránka. A proto bych tedy ještě zmínil rád ty ostatní podniky. Fusion for Energy, rozvoj energie z jaderné syntézy. Některé věci by měly být prověřeny, to je také v návrhu zprávy. Kapitola 3. Hovoří se o tom, že rostou náklady. To je důležité. Důležité prohlášení nebo zjištění. Tam je potřeba ověřit, jak to vypadá s ohledem na to, co navrhla Rada v roce 2009. Odstavec 4, Eh, nový základ, potom balé pokroky, operativní fáze 2005, potom ukončení té fáze budování, potom snížení sazby na rok 2020. Odstavec 1, riziko související s Brexitem. potom také přístup k radě Euratom. Ano, to samozřejmě bude mít významný dopad na fungování společných podniků i na projekt ITER po roce 2020. Ano, je to tak. Odstavec 10. Tady eh, je politování hodné, že návrh rozpočtu nebyl dodržen. Eh, rok 2017-2018 tady byly prostředky které byly původně naplánovány, překročeny. Odstavec 20. Interní strategie pro komunikaci. Je řečeno, že tento cíl nebyl dosažen. A já bych chtěl požádat ředitele, aby se k tomuto bodu vyjádřil. Clean Sky 2 i tady účetní dvůr dospěl k pozitivnímu závěru a já bych se k tomu chtěl pozitivně připojit, i když by mě zajípalo, jak, vypadá, jak to vypadá s programovým obdobím, jestli je to v souladu s horizontem 2020. To by bylo z mé strany vše. Srdečně vám děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. A nyní dávám slovo stínové zpravodajce paní kolegyni Grapíny. Děkuji, paní předsedkyně. A doufám, že mohu pohovořit stručně. Slyšeli jsme teď již mnoho podrobností. Já bych ráda uvítala pozitivní výsledky, které tady byly konstatovány účetním dvorem. Jsou tady také jasná doporučení ohledně plateb a e, samozřejmě už jsme slyšeli, že tady jde opravdu o každé jednotlivé euro, které je vynaloženo. Je důležité srovnání s uplynulým rokem a i, potom i výhledy do budoucnosti. Někde je možné dosáhnout ještě lepších výsledků a je důležité, aby společné podniky na ta doporučení myslely a zohledňovaly je. Pak se provádění jistě zlepší. Mám několik dotazů. První otázka směřuje ke komisi. Máme je ještě dvě minuty, protože jinak eh, bude problém. Mám tedy dotaz na komisi. V té výroční zprávě Účetní dvůr předkládá informace k roku 2018. Rok 2018 to je vlastně takové přechodové období a provádí se zde aktivity v rámci Horizontu 2020. A my jsme byli informováni o tom, že míra provádění představuje v roce 2018 60 Můžete k tomu uvést podrobnosti? Dále otázka zástupcům Clean Sky a palivové články a vodík. Tady jde o ty doplňující aktivity, kde míra provádění byla velmi nízká. Čím to je? V roce 2017 byl výsledek dobrý a otázka je, jestli také máte akční plán pro Brexit a související události. Děkuji. A závěrem má slovo kolegyně Rivazi a kolega Kůz. Děkuji, paní předsedkyně. Musím přiznat, že jsem mnohem skeptičtější k vaší prezentaci. Vy se díváte na rok 2018 a říkáte, že vše je v pořádku, ale když já se podívám eh, na eh, projekt eh, ITER, tak tady si myslím, že je potřeba ten výkon zvýšit, protože když se podíváme na období 2007 a 2027, tak tam se hovořilo o 10 miliardách euro. Vy jste hovořili o Brexitu a je tady celá řada nejistých aspektů. A to znamená, že eh, vystoupí z Euratomu, pak eh, tak nebude, pokud nebude dohoda, tak oni nebudou mít ani statut Švýcarska. Bude to tady velmi nákladné a mm, ITER, mm, tam byla ta účast na výběrových řízeních, eh, tam Myslím si, že dojde k určitému prodlení, pokud jde o zakázky. Takže to je všechno potřeba zohlednit. Ten projekt, pokud jde o plazma, v té první fázi, tak to mělo skončit v roce 2020 a teď se hovoří o 20, roku 2035. Ve Francii se říká, že e, toto je ten nejdražší orgasmus na světě, protože vy si tady přejete Eh, že tam má být 400 milisekund. Tady eh, to nebude stačit. Potom bude potřeba udělat druhý eh, reaktor a pak se tady bude vyrábět elektřina. Myslíte si, že v té době tady lidstvo ještě bude? Tady se opravdu investuje do obrovského projektu s celou řadou nejistot. Tady nám ukazujete slunce, ale my tady něco vyrábíme a pokud dojde k nějakému problému, tak tam to vlastně vůbec nevydrží e, tu vysokou teplotu. Takže to je opravdu velmi bombastický projekt a proto francouzům ITER příliš nevyhovuje. Je to projekt vědců a lidí, kteří jsou nadšení a oslnění ale je tam tolik nejistých aspektů a Evropa do toho pumpuje miliardy. Já jsem eh, byla v USA a v tom příslušném oddělení a oni říkají, eh, to bude minimálně 65 miliard euro. A já si kladu otázku, jestli tady je vůbec nějaká rozpočtová kontrola nad celým projektem. Přece nemůžeme tady neustále sypat miliardy do takového projektu i s ohledem na klimatické změny. Je potřeba, abychom tady šli přímo na to místo a potřebujeme vědce třeba z USA nebo z jiných zemí, eh, které by měli, kteří by měli nezávisle posoudit proveditelnost projektu. To je velmi důležité, pokud jde o finance a pokud jde o vodík, tak já samozřejmě věřím ve vodík, ale ve vaší prezentaci eh, tam eh, to asi nevyplynulo, jak elektrolýzou se vy, vytvoří to, co je potřeba. A tak to, ono se to vyrobí, ale potom je potřeba to uložit, tu energii, někam eh, ji, ji uložit. Ano, samozřejmě, toto je přidaná hodnota, kterou poskytuje Evropa, ale buďme upřímní, pokud jde o ty překážky, na které narážíme, které tam bez pochyby jsou. Velmi vám děkuji a nyní bych chtěla dát slovo panu Kusovi. Děkuji vám, pane, paní předsedkyně. Já vlastně nemám žádné otázky, i když bych chtěl podpořit také předřečnici. Já mám také velké pochybnosti, zdali je to všechno smysluplné a účelné. Možná, že také budeme eh, počítat s určitými vedlejšími eh, produkty, jako kdysi u Apollo programu, protože tenkrát vzniknul eh, Teflon, ale nevím, zdali ale to stojí za 65 miliard euro. Mám eh, jenom jednu otázku eh, eh, k financím, kterým trošku rozumím. Technice me rozumím podstatně méně. Já jsem si všiml, že u společného podniku pro palivové články a vodík finanční zatížení EU EU kleslo ze téměř 8, 180 milionů na asi 102 milionů. Jak se tomu má rozumět? Protože vy jste tady jasně prezentovali, kolik pozitivních efektů máme, kole, čeho všeho se dosáhli, například vod, s pomocí vodíku. A tady by mě zajímala otázka, zdali to u vás vypadá tak, že čím méně peněz dostáváte od nás, tak tím efektivněji pracujete. Jestliže tomu tak je, tak bychom to všechno měli hodit pod stůl. Takže to je zvláštní logika a proto bych nyní chtěla dát slovo třem společným podnikům a prosím, dodržujte všichni asi čtyři minuty, protože už jsme přetáhli čas. Nemusíte vysvětlovat jednotlivé technologie, protože o tom dnes nediskutujeme to my tady také dnes nemůžeme rozhodnout, ale vy, my rozhodujeme o tom, zdali řádně nakládáte s finančními prostředky. Kdo začne, pan Kaň? Já si myslím, že nepotřebuji čtyři minuty. Tady byly dvě, dva body ve vztahu ke Clean Sky. Implementační míra a v minulosti v roce 2018 jsme měli jednu třetinu, v minulém roce jsme měli dvě třetiny, to znamená, že my velice dobře čerpáme v souvislosti s požadavky a také máme dobrou míru implementace. Druhý bod se týkal eh, věcných příspěvků a to je 242%, to nebude konečné číslo, protože cílové číslo je 180%, takže my se tady chováme velice účinně, to jsou dva body, na které jsem měl odpovědi. A nyní další společný podnik. Bylo položeno několik otázek kolik lidí pracuje na absolutoriu a tady musím říci, že je to jenom jedna osoba, která na to pracuje. Máme velice štíhlé účetnictví, máme velice zkušené účetní. Nás je 20 sedm lidí a my využíváme tedy eh, velice nízké číslo rozpočtu. A potom provádění eh, eh, v horizontu 2020, takže v, ke konci roku spra, budeme využívat 48 z peněz horizontu 2020 a dodatečné činnosti, aktivity my jsme již dosáhli cíle, který stanovil parlament před dvěma lety. Již jsme v oblasti IKA trošku přestřelili. V příštím roce budeme mít vlastně dvojnásobek toho, o co se žádalo. Takže tady vidíte, že průmysl je ochoten investovat do této technologie. Další otázka. Eh, v eh, financování. Nevím, zdali jsem správně pochopil otázku, ale od počátku roku 2014 máme jasné číslo, kolik peněz hodláme investovat každý rok. A na začátku jsme chtěli investovat více než na konci. A to je s tím také spojeno. My chceme a chtěli jsme začít velice rychle a dobře a nevím, zdali mám odpovídat na technické otázky pokud se týče e, výroby vodíku, tak to samozřejmě musíme dělat bez fosilních paliv a bez jaderné energie. Žádné takovéto projekty e, se účastí eh, jaderné energetiky nemáme, tady se zaměřujeme na obnovitelné zdroje. A vlastně z ukladování nemáme žádné problémy, takže eh, skladování není problém. Otázka je, jak to vypadá s náklady, protože dnes neexistuje žádný servisní poplatek za ukládání energie. Takže vodík můžete ukládat na dlouhou dobu ve velkých množstvích. Takže když to uložíte v létě, můžete ho využívat eh, v zimě. Ale kdo za to u skladování bude platit? A to je celý ten problém a to neplatí pouze pro vodík, ale také pro baterie a pro další skladovací technologie. Děkuji vám také za technické odpovědi a nyní u ITERu takže já se také, jestliže budu odpovídat eh, na technické otázky, tak to bude pro mě velké potěšení. Nejdříve se chci vyjádřit ke kapitole 3. Tady došlo ke změně rozpočtu a také harmonogramu v roce 2015, ale nový rozpočet a také požadavky byly aktualizovány radou a my nyní máme nový rozpočet. Tento nový rozpočet eh, je také e, vytvořen na základě bývalých zkušeností, takže my jsme přesvědčeni o tom, že se nám podaří rozpočet dodržet. A to je také otá- odpověď na otázku e, číslo 10. Takže tady se to týká profilů a my jsme zlepšili náš interní plánovací systém. Nyní jsme zahájili a nastartovali nový systém, takže my máme profesionální plánování projektu a máme kontrolní systém, který dobře předpovídá platby a od incidentu v roce 2014 se ukázalo, že můžeme postupovat daleko přesněji a jsme na tom daleko lépe. A pak je tady také otázka komunikace týkající se ukončení eh, činnosti v roce 2040 a musíme také zapracovat tyto dlouhodobé prvky do plánování a predikcí. Takže dlouhodobý výhled a co je vlastně ITER? Je to výzkum anebo je to výroba energie? E, tato otázka není oprávněná. Já chci začít s výzkumem. Plazma je jeden z prominentních elementů ve vesmíru, nerozumíme mu úplně, takže e, je to dobré, že zkoumáme plazma a také se to týká aplikovaného výzkumu a my musíme zvážit, jak tedy s plazmou naložit. Je dobré rozumět vesmíru a v tomto duchu, jestliže nehovoříme o výrobě energie, tak si myslím, že i v souvislosti s tím má eh, ITER své místo, protože zkoumá plazma. A když porovnáte náklady Eh, s ostatními náklady, eh, takže když tady hovoříme o Apolu, tak naše náklady jsou nicotné a jak toto souvisí s energetickým mixem. E, ano, do roku 2050 se to neprojeví a pak budete potřebovat také čistou energii, bude se muset nahradit jaderná technologie, která je riziková a produkuje hodně odpadu, ale energie je velice důležitá. My potřebujeme několik výchozí, východisek a my se domníváme, že fúze by byla dobrá a pak bychom mohli také zavřít neefektivně fungující elektrárny. Například eh, se budují již elektrárny na fúzi v Indii a také v Ázii a já se domnívám, že na základě našeho výzkumu budeme mít trvale udržitelnou už využitelnou a čistou energii. Já bych vás chtěl požádat a, a také pozvat k nám do ITERu, tak abyste mohli vidět stanoviště přímo na místě. Děkuji vám. Oh, um, on Brexit? A ještě k Brexitu, eh, omlouvám se, na to jsem zapomněl. Jsou tady dva pohledy na věc. Za prvé, jedná se o 16 rozpočtu, abychom si udělali obrázek a pracujeme velmi úzko s, se Spojeným královstvím. Eh, zařízení ČET je ve Spojeném království a oni nám řekli, že eh, chtějí pokračovat v Euratomu v budoucnosti a je to na komisi, aby řekla, jak pravděpodobné to je, či ne nevím, jestli je tady zástupce komise. My jsme přesvědčeni, eh, že eh, to řešení bude podobné tomu, co je ve Švýcarsku, ale ještě je to příliš eh, předčasné, protože je to ve fázi vyjednávání. Děkuji vám. A nyní jedna minuta pro pana zpravodaje, pokud chcete pronést závěrečná slova. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat všem za velmi zajímavou diskuzi a následující kroky obnáší to, že 20. 21. ledna probereme návrh a 29. ledna ve 14 hodin je limit pro pozměňovací návrhy a návrh eh, zprávy eh, bude přijat v rámci KONT 19. a 20. února. Děkuji všem ředitelům společných podniků a chtěl bych poděkovat eh, všem kolegům z tohoto výboru za jejich dotazy. Děkuji. Děkuji všem děkuji za příspěvky, eh, děkujeme poslancům a všem, kteří se zúčastnili dnešní debaty. A nyní budeme pokračovat s dalším bodem našeho programu. Jedná se o udělení absolutoria eh, pro Fond Evropské pomoci nejchudším osobám. Jedná se o fond FEAT. Eh, prosím, opuste místnost v tichosti. Dobře. A budeme pokračovat s dalším bodem našeho pořadu jednání. Je to Fond Evropské pomoci nejchudším osobám. Jedná se o zvláštní zprávu Evropského účetního dvora číslo 5 lomeno 2019, udělení absolutoria. Prosím, odejděte z místnosti v tichosti. Musíme pokračovat v našem programu. Dobře, tak to zopakuji. Budeme pokračovat s dalším bodem našeho pořadu jednání. Zvláštní, zvláštní zpráva udělení absolutoria za rok 2018 Fond Evropské pomoci nejchudším osobám, zkrátka je FEAD. A dávám slovo paní Ivanové, která nám představí tuto zprávu. Prosím, paní Ivanovová. Děkuji, je pro mě vždy velkou ctí být v tomto výboru KONT. Tentokrát e, nebudu prezentovat jednu zprávu, ale dvě zprávy. Žádná z těchto zpráv Eh, není moje, ale eh, jakožto člen eh, účetního dvora mohu představit práci kolegům a pan Pufan, který byl zpravodajem, tak mu vypršel mandát, takže ho zastupuji. Pokud jde o tento fond, pomoci nejchudším osobám, tak jsme stanovili, že se jedná o cenou podporu, ale že příspěvek ke snižování chodoby není ještě stanoven. Téměř eh, každá čtvrtá osoba v EU je vystavena riziku sociální inkluze a je vystavena chudobě. Eh, boj proti chudobě je cílem strategie 2020 a cílem je, aby alespoň 20 milionů osob se dostalo z rizika sociální eh, exkluze a chudoby. Je to tedy cíl pro rok 2020 a e, má to být v porovnání s rokem 2008. Nejvíce jsou vystaveni chudobě e, děti a e, nejstarší občané a jedná se o řešení otázek chudoby dětí, nedostatek potravin a osoby bez přístřeší předchozím eh, programem eh, FEADu, to byl program pro nejchudší osoby, a v porovnání s tímto programem došlo ke třem důležitým změnám. Jedná se o materiální podporu, také opatření sociální inkluze. Členské státy si můžou vybrat mezi dvěma operačními programy a zpráva eh, fondu přešla z DG Agri k DG pro zaměstnanost. Eh, vidíte, že jsme si položili tři hlavní auditní otázky, já to nebudu tady číst na hlas, ale to jsou tedy ty hlavní linie, podle kterých jsme postupovali během našeho auditu a já to ještě prodiskutuji u toho u té naší prezentace vidíte, že členské státy si můžou vybrat dva různé operační programy nebo se můžou rozhodnout pro oba, ale žádný členský stát eh, si vybral oba. Takže buď si vybrali jeden nebo eh, druhý. Převážná část členských států si vybrala operační program 1, který eh, obnáší doprovodná opatření společně s materiální a potravinovou pomocí Eh, druhá část programu, tak to nebyla eh, potravinová pomoc, ale jednalo se o sociální inkluzi a jednalo se o jasné definování populace v rámci nejchudších. Zjistili jsme, že 24 členských států si vybralo OP1, 10 poskytlo pouze potravinovou pomoc a jeden pouze materiální pomoc. A ostatní členské státy poskytly oboje, i materiální podporu, i potraviny. Obecně můžeme říci, že operační program 1 představuje 97,8 celého rozpočtu FEADu. A pokud jde o OP1, potravinová pomoc obnáší 84 celého FEADu. Takže můžeme eh, říci, že většina podpory znamenala potraviny eh, přes OP jedna a pouze čtyři členské státy se rozhodly pro tu druhou alternativu Německo, Dánsko, Švédsko a Nizozemsko. E, také jsme provedli e, průzkum e, a zaměřili jsme to na 20 spravujících orgánů a část z nich tedy odpověděla, že je tento program důležitý. Pokud je o nejchudší osoby, také jsme se zaměřili na semináře a tam se ukázalo, jak je to důležité pro církve, sociální iniciativy, nevládní organizace v pomoci nejchudším osobám v Evropě. Eh, pokud jde o FEAT a jeho význam v rámci podpory, tak eh, tento význam není velmi známý. Ehm, Evropská komise k tomu nemá údaje a nemají srovnatelné údaje na úrovni EU. Z pozitivní stránky věci, když to porovnáme s předchozími programy pro nejchudší osoby, tak tam je nový prvek pro doprovodná opatření v rámci OP1, a možnost eh, mít zacílenější eh, podporu. A samozřejmě obě eh, tyto stránky představují velké zlepšení. Většina členských států, které byly součástí průzkumu, tak nebyly schopny představit, jaký poměr činí tento program v rámci celé podpory, ale tady vidíte, že národní orgány přišly s odhadem a vidíme, že FEAT je relativně důležitý v širším podporném jiném schématu a v některých zemích dosahuje až 60 Zacílení je velmi důležitým eh, prvkem eh, pro to, aby evropské fondy měly co největší dopad. Pouze polovina členských států, které jsme dotázali, Eh, tak měly zacílenou populaci v rámci OP. Některé členské státy definovaly nejchudší osoby ve velmi eh, širokém eh, rozsahu, to je v programu OP1, to jsou ty členské státy, které poskytují především potravinovou podporu, což je tedy pokračování těch předchozích programů. Na druhé straně polovina členských států napojila příjemce OP1, aby byli příjemci sociální podpory. Eh, takže to znamená mnohem eh, pravidelnější řešení. Pokud jde o doprovodná opatření, eh, tak ta jsou velmi předmětná vzhledem k tomu, že materiální pomoc neřeší základní důvody chudoby. Stanovilo se, že eh, FEAT byl program pro lidi, ne toliko potravinový eh, program. Doprovodná opatření jsou samozřejmě velmi eh, odlišná, těžko se to porovnává mezi členskými státy, existují různé brožurky, kde osoby bez přístřeší vědí, kde dostala podporu, v jiných případech byla zase individuální schémata. Evropská komise nestanovila uh, žádné konkrétní ukazatele pro doprovodná opatření ani ukazatele pro měření výsledku doprovodných opatření. Evropská komise eh, se nyní zaměřila na větší sdílení informací mezi členskými státy. Oba eh, typy operačních programů FIADu tam je potřeba tedy eh, zlepšit jejich doplňkovost s Evropským sociálním fondem. A v neposlední řadě je důležité, s jakými doporučeními jsme přišli a v této zprávě eh, řešíme eh, tři doporučení pro Evropskou komisi a pro členské státy. Za prvé zlepšit operační programy v rámci nového ESF+, plus a členské státy by měly požádat eh, členské státy, aby zacílili svou podporu eh, pro eh, nejchudší osoby při přesném popisu situace. Je potřeba popsat zacílenou populaci a prostředky a potom v neposlední řadě je třeba stanovit intervenční logiku a je potřeba eh, stanovit eh, kvantifikované cíle a očekávané hodnoty. A druhé doporučení, jak vidíte, se týká potřeby zaručit opatření sociální inkluze pro příjemce základní materiální podpory v rámci nového ESF Plus pro období 21 až 27 doprovodná opatření, tak eh, tady jsou vysoce ceněna. Eh, ze strany eh, subjektů a my si myslíme, že toto by mělo být zachováno. Ty členské státy, které využijí ESF Plus pro materiální deprivaci, ať už se týká eh, potravin či materiální podpory v případě nejchudobnějších, tak by měly zahrnout doprovodná opatření v rámci OP, aby se to přidalo k materiální pomoci a k potravinám. A jasně by se měla eh, definovat eh, opatření pro konkrétní příjemce. A třetí doporučení má za cíl zlepšit eh, hodnocení sociálního začlenění FEADu a příjemců. To bylo tedy stručně, paní předsedkyně, nechci vás obírat o čas a chci nechat prostor na vaše připomínky a dotazy. Děkuji za pozornost. Grazie, grazie, grazie signora Ivanova per la sua presentazione. Děkujeme za vaši prezentaci a nyní uděluji slovo paní zpravodajce a také ona má maximálně 10 minut. Děkuji. Chtěla bych tady uvítat zástupce účetního dvora Děkujeme za eh, vaše aktivity, to je velmi dobré. A děkuji paní Ivanova za prezentaci této zprávy. Je pro nás velmi důležité, že můžeme využívat vaše doporučení a informace, protože my ty aktivity chceme samozřejmě zlepšovat. Program a fond jsou něco, čím se podporuje blahobyt v celé Evropské unii. Přesto ovšem i nadále riziko chudoby přetrvává a příliš mnoho občanů jsou mu vystaveny. Myslím si, že vaše doporučení kráčí tím směrem, abychom se zamysleli nad tím, co lze udělat proto, aby tento fond měl ještě větší účinnost. Hovořila jste o velkém počtu osob, které mají být vyvedeny z chudoby. A Tady bych chtěla, aby to bylo konkrétní. Přeskum výkonu je velmi dobrý, ale um, to je takový uh, obecný obrázek. Já bych se ráda vyjádřila k těm poznámkám. Účetní dvůr konstatoval, že jsou poskytovány potraviny, ale já si nejsem jistá, jestli bychom se v budoucnosti měli zaměřit pouze na podporu potravin. Ne, důležité, mít dlouhodobou vizi a sledovat dlouhodobé dopady. A vy jste nebyli schopni říci, do jaké míry se zde eh, tato aktivita podílí na snižování chudoby kvůli neúplnému monitoringu, nebo nebylo to úplně možné. A teď je o to, co bychom měli udělat pro to, abychom měli úplné informace o monitoringu. Ten pozitivní vývoj, ano, to je samozřejmě velmi pěkné, k tomu se příliš nezdržím. Ale pak jsou tady i problematické věci. Kombinace potravinové pomoci, materiální pomoci a sociální integrace. My všichni si uvědomujeme, že naše země, i ty rozvinutější a bohatší, přesto zápolí s problémy s chudobou a sociální inkluzí. A já se donívám, že monitoring, který je velmi dobrý, pokud je o tyto výsledky, by měl být spojen i s opatřeními. Když hovoříme o intervencích, tak je potřeba dopředu hodnotit opatření a potom e, i posoudit dopady. Nedostatečné prostředky na integrační a inkluzivní opatření. Tady mám několik dotazů. Myslíte si, že je příliš pozdě na zlepšení provádění současného fondu a pro řešení problémů, které jste tady nastínila? A nebo bychom se měli snažit pro běžné programové období eh, něco při monitoringu vylepšit? Protože ono už to samozřejmě eh, běží potom některé ty slabiny, které jste zmínila. Otázka je, zda to souvisí se, s legislativním rámcem, anebo jestli jsou proto jiné důvody. Je to v eh, legislativním rámci, pak musíme jednat. A Měli bychom se také shodnout, pokud jde o stanovení kvantifikovatelných cílů. Jak by to bylo možné vyřešit tak, aby se zlepšil monitoring podpory Evropské unie pro nejchudší. Samozřejmě musíme zohlednit i specifika. A vždy jde samozřejmě i o to, aby byla zachována důstojnost příjemců. Důležitá je spolupráce s členskými státy. Může nyní komise jmenovat konkrétní příklady k tomu, jak by v budoucnosti fond mohl zareagovat eh, na eh, kritické připomínky účetního dvoru, aby FIAT na to zareagoval a vylepšil to, protože samozřejmě ta doporučení mají sloužit vylepšení a cíl Evropské komise, rady i parlamentu je, abychom nastavili harmonický vývoj v Evropské unii, aby lidé nečelili chudobě, aby regiony nebyly izolované. Fiat je důležitým nástrojem, který eh, přispěl k podpoře potravinové i hmotné podpoře těch, kteří to nejvíce potřebují, ale jsou i další důležité oblasti, kde jsou projekty zapotřebí v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a tady potřebujeme iniciativy z členských států, soukromé iniciativy, eh, soukromo-veřejné partnerství, nejenom iniciativy Evropské unie a bylo by dobré, kdyby v budoucnosti se to lépe sledovalo a zpravovalo, lepší monitoring samozřejmě, a spolupráce s členskými státy by měla být dostatečná, aby o osoby bylo postaráno efektivně. Děkujeme za to, že jste přišla mezi nás, děkuji za vaši prezentaci, děkuji komisi a kolegům a doufám, že nalezneme konkrétní odpovědi a co nejdříve i konkrétní opatření. Děkuji paní Grapiny a nyní uděluji slovo kolegovi Christopher Rojšovi, stínovému zpravodaji. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dnešní diskuze je velmi důležitá. Je nesmírně důležité, abychom se ujali tohoto tématu eh, lépe. Tématu potírání chudoby. Srdečně bych rád poděkoval paní Ivanová Děkujeme za prezentaci a děkuji také kolegyni zpravodajce, se kterou naprosto souhlasím. Jsme opravdu na stejné vlně. Pokud jde o všechny tyto otázky a jak k tomu přistupovat, chudoba, sociální vyloučení a tak dále. Myslím si, že cíl nás všech by mělo být, že tento fond se zaměří na to, že žádný evropský občan nesmí se dostat do ohrožení chudobou a exkluze. Pokud eh, by se nám toto podařilo, pokud bychom měli tento projekt pro blahobyt eh, našich občanů, tak by to samozřejmě znamenalo velkou výzvu, ale když se podíváme na počet chudých, na tu obrovskou chudobu, tak je to opravdu ostudné. My ani samozřejmě neříkáme, že Evropská unie nic nedělá, je nesociální a tak dále. Ne, tak to není. Samozřejmě, že tady máme sociální vnímání a máme tento fond, ten je velmi sociálně zaměřen a řeší tyto problémy nebo snaží se o to. Ale abychom opravdu začali potírat fenomén chudoby, tak musíme ještě udělat důležitá rozhodnutí, protože to se zatím nestalo. Samozřejmě souvisí to s rozpočtem. My jsme tady v rozpočtovém výboru, eh, tedy já jsem i v rozpočtovém výboru, výboru a tam je potřeba zohlednit příspěvky členských států. A máme to navýšení o 1,3%. To je důležité, je potřeba mít tady pevné procento, které z rozpočtu půjde na potírání chudoby. Je to klíčové. Jak může být Evropská unie úspěšná, pokud se nepodaří snížit chudobu? Takový úspěch není úspěchem. Naším úspěchem bude, pokud bude méně chudých. A to si myslím, že by potom byla i nejlepší reklama pro úspěch evropského modelu. U nás na Kypru máme velmi silné opatření pro potírání sociálního vyloučení. Během krize, která u nás panovala před pěti lety, byl Kypr eh, na hranici bankrotu a tehdy se zařídil minimální příjem 600 až 700 euro měsíčně pro rodinu, eh, je to potom více než 1200 euro a to je velmi důležité. To je počátek potírání chudoby a sociálního vyloučení. A jsou i jiné země. Není to jen Kypr které mají toto opatření. A to je také vize tohoto fondu. Je důležité postarat se o to, aby i jiné země přijaly taková opatření, tak abychom předcházeli tomu velmi negativnímu jevu. Je to pro nás ostudné, jaká chudoba tady panuje. Takže je důležité, aby lidé měli základní příjem, protože potom nebude existovat nikdo, kdo by žil v chudobě a kdo by byl sociálně vyloučen potom eh, příspěvky členských států spojené s naším rozpočtem, potom ty důležité připomínky účetního dvora, eh, příspěvky paní zpravodajky. Pokud spojíme naše úsilí, tak se nám podaří ten společný cíl dosáhnout. Přejeme si, aby žádný evropský občan neskončil v této situaci, aby mu nehrozilo sociální vyloučení, chudoba a bída. Děkuji za vaše vystoupení a nevím, jestli ostatní kolegové se chtějí také přihlásit o slovo. Máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Vždy se mi líbilo přísloví, které se dotýká chudoby. Když je někdo chudý a dáš mu rybu, tak ho nakrmíš na jeden den. Pokud ho naučíš chytat ryby, tak může živit celou svou rodinu trvale. A za třetí, pokud mu eh, na, nauč ho vyrobit si prut a potom bude schopen živit celou vesnici. Když hovoříme o chudobě, tak na to musíme vždy pamatovat. Musíme si uvědomit, že vždy je zapotřebí nějaký proces. Nestačí pouze rozdělovat peníze, musíme umožnit lidem, aby byli sami schopni vzít do vlastních rukou svůj osud a tímto způsobem překonat svou chudobu. Myslím si, že to je to nejdůležitější, když hovoříme o těchto zprávách. Musíme zkrátka vynakládat prostředky na to, aby lidé eh, se naučili sami vymanit se z chudoby. Děkuji. A nyní na minutu má slovo kolegyně Strugario. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem tady, abych nahradila eh, kolegyni, která je stínovou zpravodajkou, pana, paní Šilariči, která tady dnes nemůže být, ale já bych ráda pohovořila místo ní. Chtěla bych poděkovat paní Ivanova, děkuji vám, paní předsedkyně, eh, a děkuji i zástupcům účetního dvora za prezentaci zprávy. Děkuji eh, a souhlasím se paní eh, zpravodajkou Krapíny. Chtěla bych podpořit její stanovisko. Za Renew Group bychom chtěli eh, požádat komisi, aby v období 2001, 2021 až 2027 povzbuzovala členské státy, aby pokračovaly na práci v minulém mandátu a zvyšovali výkon tak, aby eh, jejich cíle byly v souladu s prioritami Evropské unie. Komise by měla zohlednit období 2021 až 2027 a já bych v té souvislosti zmínila, eh, že během prezentací zástupci účetního dvora Eh, zmiňovali eh, možnosti zaměřit se na sociální inkluzi, ale pouze čtyři členské státy se na to skutečně zaměřily, což je pouze 2,5 fondu. Úspěch takového opatření není monitorován kvůli nedostatku kvantitativních dat. Lepší zacílení je tedy nezbytností. Zajímalo by mě, jaké mechanismy jsou plánovány tak, aby bylo možné lépe monitorovat a zhodnotit úspěch. Komise vyzývá členské státy, aby, nebo by je měla vyzvat, aby se více zapojili do programu sociální inkluze a musíme to měřit je jasné, že potřebujeme další opatření pro přechod z FIADu k ISF+, ale protože nemáme dostatek dat napříč členskými státy, a ono je důležité vyměňovat si informace mezi komisí a členskými státy pro monitoring, tak by mě zajímalo, jaká jsou vaše doporučení na komisi, tak, aby eh, členské státy si uvědomili, jak FIAD je důležitý a aby se zapojili i další členské státy nemohu než nesouhlasit se spravodajem, spravodajkou v tom, že eh, odstranit chudobu znamená posílit eh, situaci osob, eh, občanů, to znamená vzdělávací programy, programy sociální inkluze a já si myslím, že pro další finanční období bychom se měli mnohem více zaměřit na tento cíl. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji vám. Nyní bych chtěla dát slovo paní Ivankovičové, zástupkyni komise. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení poslanci, vážení, vážené poslankyně, kolegové, nejdříve chci zdůraznit, že vítáme tuto zprávu a také se domníváme, že je třeba vidět rozdíly ve srovnání s minulým programem. Tento program je pro nás klíčovým nástrojem pro podporu eh, potřebných lidí. Zahrnuje jak podporu inkluze, tak i podporu pro poskytování věcných příspěvků a potravin. My říkáme, že odhadujeme asi tři, že asi 13 milionů lidí potřebuje tuto pomoc. Partnerské organizace udělaly tyto odhady, to jsou organizace, které se bezprostředně starají o potřebné. Přesto že Eh, máme poměrně nízkou částku k dispozici, což je 3,8 miliardy euro. Pak jsme opravdu zacílili na velkou skupinu potřebných. A musím říci, že pro další dlouhodobý rozpočet komise navrhuje za členit a využívat tento program FEAD. A zde také eh, tento program bude zahrnovat eh, veškeré prvky, které jsem zmínila. Spravodaj a také stínový spravodaj zdůraznili také doprovodná opatření. Je důležité vědět, že v rámci současného ESF a minulého ESF který byl zahájen před dlouhou dobou, tak také jsou části ES, určité e, části ESF se zaměřily na potřebné lidi, kteří jsou nejslabšími články naší společnosti. A v současný FAET také spolupracuje s jednotlivými e, částmi e, činnosti v rámci ESF. Podíváme-li se na složení FEADu a pomoci v rámci FEADu, pak vidíme, že z těchto 13 milionů osob polovina jsou ženy děti, jsou největší skupinou a činí asi 13 veškerých příjemců. Potom migranti a další minority 11 eh, lidé nad 65 let, těch je asi 5 eh, až 9 postižení, jich je 5 a lidé bez přístřeší jsou 4 Pak se dostáváme asi na 60 celkových příjemců a když e, tuto skupinu také srovnáme s příjemci z ESF, tak tady vidíme, že z ESF také jsou poskytovány určité příspěvky tyto akce jsou mimořádně důležité, protože jestliže poskytujeme potraviny a materiální pomoc, tak nevyřešíme všechny problémy. Ale Můžeme také se snažit eh, navrhnout určitá řešení pro příslušné lidi, které bude pro ně důstojné. Já bych se chtěla ještě vyjádřit k ESF+. V rámci ESF+, chceme, aby tento program byl jednoduchý a také jeho rámec byl jednoduchý. Eh, nám jde také o jednoduchou implementaci. Například paušální částky se osvědčily velice při poskytování příspěvků ESF+, má také zjednodušený reporting a také audit a požadavky na audit. Nejzranitelnější nejzranitelnější osoby jsou také předmětem ESF. Žádám vás, prosím, o trošku pomalejší přednes, říká paní předsedkyně. My také navrhujeme minimální alokace v rámci FAEDu. My se domníváme, že se jedná o operační programy a to jsou 2% ze sdíleného řízení. Cílem je, abychom se zaměřili asi na 4%, tak abychom zachovali stejnou výši pomoci a podpory. Komise si vzala na, vzala na vědomí veškerá doporučení, která byla předložena. My víme, že se o těchto doporučeních ještě nadále jedná. Děkuji vám srdečně. Já je tady ještě otázka ze strany Angeliky? Ano, mám ještě připomínku, protože chudoba znamená uh, Eh, bezvýchodnost a zabezpečení eh, sociálních potřeb neznamená rovnoprávnost v rámci společnosti. A já se domnívám, že je nutné také spolupracovat se vzdělávacími institucemi, protože jenom tímto způsobem a vzděláváním odstraníme celkovou chudobu. Také vítám mezi námi Ilianu. Já se omlouvám, že jsem musela odejít a nyní žádám o slovo Elianu ještě jednou. Takže paní předsedkyně, já budu hovořit velice stručně. Já bych chtěla poděkovat paní Grapíny za skvělé připomínky. Také chci poděkovat stínovým zpravodajům. Já souhlasuji, souhlasím s vašimi komentáři. Skutečně snížení chudoba je součástí naší strategie 2020. A jde o to, abychom vymanili minimálně 20 milionů lidí z sociální exkluze, ale FED může pouze doplňovat další opatření a další politiky. A opravdu ve musím říci, že FAED disponuje pouze minimální částkou na celé 4 miliony euro a tato částka nevyřeší všechny problémy. Já souhlasím s vámi, že tento program je lepší než minulý program. Můžeme také určité věci zlepšit, o těch se v programu zmiňujeme a také se zmínilo že musíme lidi naučit, jak eh, se sami mohou vymanit z chudoby, to znamená naučit je chytat ryby a konkrétně k otázkám, které padly, zdali je příliš pozdě, abychom zlepšili stávající implementaci. Takže cílem auditu bylo podívat se na design programu, ale nezabývali jsme se implementací. Samozřejmě v budoucnosti bychom se také efektivní implementací měli zabývat. Já také doufám, že tento program bude splňovat to, co se předpokládá a také eh, je třeba zabezpečit, aby členské státy mohly tento program plně využívat a otázka slabin zdali souvisí se stávajícím legislativním rámcem. Eh, rámec od počátku má dva cíle. Došlo eh, ke kompromisu. Na jedné straně chceme poskytovat potravinovou pomoc, jak, jak už to děláme delší dobu, a také se snažíme o inovativní přístup s novými opatřeními. Já musím musím říci, že se ještě budeme zabývat eh, efektivností implementace a zatím vám děkuji za vaše připomínky. Srdečně vám děkuji. Já také děkuji zpravodajům a stínovým zpravodajům a nyní přecházíme eh, ke zvláštní zprávě číslo 11 z roku 2019. Omlouvám se ještě kolegyně Grapiny. Já budu hovořit velice stručně. Nejdříve bych chtěla říci, že e, mám radost a odejdu opravdu s potěšením z této schůze, protože vidím, že také stav tohoto programu Eh, závisí na nás a my všichni chceme zredukovat chudobu tak, aby lidé měli lepší život a to je také důležité pro vnitřní trh. Já děkuji všem řečníkům, já také děkuji účetnímu dvoru a komisi za odpovědi. Já očekávám ještě konkrétnější věci. Mm, o tom jsme již slyšeli v rámci diskuse. E, takže si, skutečnost, že máme fond, nestačí. My se musíme více zaměřit na opatření, e, která se budou v rámci fondu provádět a pak je také velice důležité, abychom měli odborné vzdělávání, aby evropští občané opravdu mm, byli dostatečně aktivní. My jsme také vytvořili určitá pracovní místa pro tyto lidi. I v této oblasti e, musíme dělat ještě více. A pouze 5 mezi příjemci jsou postižení e, občané, ale jsou ještě další občané s postižením. Jsou to také lidé, kteří nemohou pracovat. Také o ně se musíme postarat, ale pak máme samozřejmě další vzdělávání, e, oblast soudržnosti a je opravdu důležité, aby lidé byli iniciativní a děkuji vám za další za spolupráci. Děkuji vám srdečně. Děkujeme paní zpravodajce a nyní budeme pokračovat s bodem 6, zvláštní zpráva číslo 11 a opět dávám eh, slovo paní Iliane Ivanové a prosím um, omezte to naše sedm minut, protože čas nás tlačí. Eh, děkuji, já se pokusím to velmi eh, zkrátit. Eh, já se zaměřím na eh, slajdy rovnou a tématem je zpráva eh, Cesar. Jedná se o modernizaci, uspořádání letového provozu a došlo se k závěru, že zde je přidaná hodnota, avšak financování bylo z velké části zbytečné. Cesar má tedy tři fáze a v roce 2017 jsme přišli se zvláštní zprávou k jednotnému evropskému nebi. Pokryli jsme dvě fáze a tenkrát tentokrát jsme se nedívali na eh, otázku eh, nasazení, ale dnes jsme se soustředili pouze na otázku eh, té první fáze a já už jsem hovořila o tom, že 2,5, nebo tedy se mm, ta částka činila 3,6, 3,8 miliard na období 2005 až 2020 a zde se eh, díváte na eh, naše zjištění. Naše hlavní klíčová zjištění za prvé eh, nařízení ohledně modernizace má přidanou hodnotu, když tam jsou určité nedostatky. Nařízení umožnilo skoordinovat jednotlivá opatření, přišlo to s perspektivou sítě a pomohlo to ke zmírnění té situace, kdy různí různé subjekty jsou vyžádány investovat, ale samozřejmě toto nařízení má také různé nedostatky. My jsme konkrétně identifikovali určité funkčnosti, ten pilotní společný projekt, eh, který eh, eh, nebyl připravený, došlo ke synchronizaci z různých subjektů. Potom ta druhá věc je, že fondy byly nepotřebné a to je, že ten hlavní argument pro finance se nesledoval a cílem financování bylo poskytnout finanční podporu Eh, především eh, konkrétním eh, subjektům, ale 80 finančních prostředků šlo na pozemní odbavovací subjekty a tyto subjekty vlastně nepotřebovaly ty finance, protože se svým rozhodnutím přišly ještě před financováním a e, mm, potom se to vlastně financovalo z poplatků, které platili cestující. Další e, zjištění bylo, že jsme e, vlastně zjistili, že došlo ke důvodům, které vedly ke snížení efektivity. Za prvé nedostatek stanovení priorit, za druhé mm, projekty pomohly synchronizaci a potom existovalo riziko střetu zájmu které nebylo dobře eh, zmírněno. Klíčová zjištění ohledně eh, eh, zlepšení systému zprávy letového provozu, nasazení to je, nebo to zlepšení ještě probíhá ale rizika spoždění se ještě zvyšují a závěrem jsme přišli s několika doporučeními v této zprávě. Za prvé zlepšit zacílení na společné projekty, posílit efektivitu, potom zrevidovat finanční podporu, eh, revize a formalizace eh, přípravy a podávání žádostí a potom zajistit monitorování eh, přínosu z Eh, plnění a toto je otázka horizontální, tak eh, jsem vypotřebovala čtyři minuty a máme prostor pro dotazy. Eh, děkuji. Nyní dávám slovo panu zpravodaji. Vám děkuji za prezentaci. Pane Adinolfi, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkujeme Evropskému účetnímu dvoru za tuto výbornou práci. Eh, já jsem přišel se stočnou zprávou, zanalizoval jsem eh, dokument a zjistil jsem určité znepokojivé body. Chtěl bych, aby kolegové pochopili lépe, o čem hovoříme. Letecká doprava je důležitá pro konkurenceschopnost v Evropě a pro evropské služby. Je to tedy věc eh, důležitá pro evropský trh, umožňuje to eh, pohyb zboží a eh, občanů a podporuje to ekonomický růst, zaměstnanost a výměnu. V roce 2017 cestovala miliarda osob 11 milionů let, to bylo rekordní číslo a průměrně 30 tisíc eh, za den. A eh, v rekordní den to bylo 37 tisíc letadel v evropském nebi, takže to je opravdu rekordní číslo. A potřeba regulovat leteckou dopravu eh, vedla ke vytvoření SESARu a mezi roky 2005 až 2020 se investovalo 3,8 eh, miliard. EUD analyzovalo třetí fázi SESARu, je to projekt pro modernizaci řízení letového provozu. Hovoříme tedy o otázce, kde každý členský stát si autonomně upravuje letový provoz. Cílem EU bylo mít jednotný letový provoz, což je tedy zcela zásadní. Evropský účetní dvůr analyzoval eh, náklady přínosy v rámci pilotního projektu a došel k tomu, že existuje mnoho mezer. Bylo řečeno, že hodně projektů se financovalo, nebo by se bývalo financovalo i bez podpory EU. A hovoří se tady o čísle 2,4 miliard, které nebyly homogenně rozděleny. Pane Adolfi, prosím, hovořte pomaleji. Eh, Počítá se s tím, že uživatelé letového provozu budou hlavně příjemci pilotního projektu, ale je potřeba ještě investovat velké částky. Eh, pokud jde o část pozemní, tak tam jsou eh, ty největší investice, existuje riziko ztráty těchto investic. EUD eh, e posoudil, do jaké míry Evropská eh, komise se zabývala financováním SESARu a jestli se dosáhlo cíle jednotného evropského nebe. A posoudilo se, zdali účast EU v rámci fáze realizace SESARu, pokud je o normativní rámec a pokud je o finanční rámec. Eh, hovořilo se o přidané hodnotě, zali se toho dosáhlo, zali to bylo eh, splněno správně Zdali se dobře využili a řádě prostředky EU a zdali by se neměl zlepšit tento systém. Já bych chtěl zdůraznit, že EUD prověřil, zdali v rámci pilotního projektu se správně vynaložily finanční prostředky pro příjemce, kteří potřebovali uskutečnit projekty, pokud je o modernizaci letového provozu. EUD řekl, že existuje to riziko, že eh, příjemcům některým se poskytly prostředky, které to vlastně nepotřebovali, kteří to nepotřebovali. Otázka eh, setrvačnosti. Eh, to je důležité pro rozpočet. To znamená, jeden příjemce by e, vlastně býval to mohl dokončit bez podpory EU. Pokud jde o poskytování dotací v těchto případech, tak to je vlastně neefektivita rozpočtu EU, protože tato podpora potřeba nebyla, protože ta investice by se bývala udělala stejně tak. EUD skonstatoval, že podniky by stejně tak uskutečnily tyto investice bez zásahu EU. EUD také skonstatoval, že tyto firmy už počítaly v předchozích e, letech s tou investicí. To znamená, že ta podpora z EU byla zcela zbytečná. Navíc EUD skonstatoval, že stejně tak jako všechny projekty ze strany poskytovatelů služeb letového provozu, eh, takže to bylo v době, kdy došlo ke eh, zlepšení. A to je velmi závažné, protože podniky už převedly svoje náklady a ty náklady už nechali uhradit eh, vlastně svým klientům, takže tady bylo dvojité financování. Poskytovatelé služeb, letových služeb Eh, dostanou zpět od uživatelů své vynaložené náklady a když kromě toho se to ještě dotuje z Evropské unie, tak to se přidává k jejich příjmům a vlastně to se, eh, takto se kompenzují náklady, které se měly financovat během těch investic. I když, jak říkám, tyto firmy už nechali uhradit eh, příjemci své náklady. Pilotní projekty představovaly operační zlepšení zásadní povahy, ale ne všechny projekty byly zralé a hotové. EUD eh, zjistil, že některé technologie nebyly zralé a že bylo potřeba dalších aktivit pro výzkum a vývoj, tak aby tyto technologie se mohly použít. Nedostatek sankcí také v případě zjištění nedostatku to také snižuje efektivitu nařízení. EUD skonstatoval, že národní úřady pro kontrolu nejsou nezávislé od poskytovatelů letového provozu, nad kterými mají dohlížet. Takže se jedná o nedostatečné aplikační mechanismy. Vzhledem tomu, že neexistuje specifická definice pro úřady, tak eh, financování se vlastně eh, v podstatě poskytovalo velkým projektům na renovaci a jedná se o projekty, které jsou hotové pro provádění. EUD konstatuje, že normativní eh, zásah EU, pokud je o společné projekty, přinesl určitou přidanou hodnotu, ale ten společný pilotní projekt neměl vhodná realizační ustanovení ani a eh, byly tam funkčnosti, které nerespektovaly výběrová kritéria. S velkým smutkem musím říci, že financování EU, pokud jde o modernizaci uspořádání letového provazu, bylo z velké části zbytečné. Závěrem mohu říci, že co se týče této analýzy EUD, mnoho dokumentů, které se e, šíří napříč toto výboru, tak vidíme, že došlo ke plítvání veřejných zdrojů Eh, pokud jde o projekt eh, Cesar, je tam více stínů než světel. A chtěl bych ještě zdůraznit, eh, že se opět špatně vynaložily veřejné prostředky. Já zastupuji evropské občany a protože nechci zradit evropské občany, tak se negativně vyjadřuji k Cesaru a žádám, aby se peníze vynakládaly lépe. Děkuji všem stranám, děkuji EUD a taky paní Ivanové za výbornou práci a za výbornou zprávu. Děkuji. So, uh, nun da... Hm, děkuji. Nyní uděluji slovo paní Grapini, stínové zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, srdečně poděkovat eh, zpravodaji. Nyní jsme eh, do detailu vyslechli, jak to s tímto problémem vypadá. Děkuji paní Ivanová, protože ona velmi realisticky vysvětlila, o jaké problémy se jedná v této zprávě o Cezar. A já si myslím, že nyní je na komisi, aby poskytla odpovědi. Myslím si, že zpráva Cesar je důležitá, jde o bezpečnost leteckého provozu a já jsem mimo jiné i členkou dopravního výboru a už jsme o tom tématu hovořili. Zatím to ještě na společném evropském nebi není ještě nastaveno úplně optimálně. Musíme vycházet z kritických poznámek účetního dvora a v tom duchu bych také ráda položila několik otázek komisi. Eh, doplňující informace potřebuji. Proč je to tak, že finanční stroje, které eh, pochází z mechanismu CEF, ehm, mě by zajímalo, jestli jsou opravdu řádně vynakládány, protože tam dochází ke střetu zájmu a někdo je i u přeskumu vlastních žádostí, někteří příjemci. To přece není v pořádku. Účetní dvůr také říká, že u některých projektů realizace neprobíhá tak, jak to bylo naplánováno. Můžete nám říci, jak se postupuje, jak se nakládá s doporučeními účetního dvoru a co činíte proto, abyste dohnali ty časové ztráty ty prodlevy, které tam vznikly. V tuto chvíli vám děkuji, děkuji předem i komisi za její odpovědi a doufám, že budete co nejkonkrétnější v tom, jak můžeme situaci vylepšit, protože růžové to tedy rozhodně není. Děkuji. Já se v tuto chvíli sama přihlásím o slovo a na adresu účetního dvoru bych chtěla říci, že toto je jedna ze zpráv, kde se donívám, že by tady měl být i věcně příslušný výbor přítomný, protože poté, eh, nebo protože jsem se v posledních letech velmi intenzivně zabývala leteckou dopravou v rámci interskupiny, skupiny tak se v tom věcně vyznám a dávám zapravdu kolegyni Grapiny. Eh, naštěstí je tento program v mnoha oblastech v tuto chvíli již poměrně úspěšný, ale z té zprávy vyplývá, eh, že ehm, tady dochází k různým odchylkám. To mě irituje, protože podle mě je velmi obtížné ty pyšné vnitrostátní uh, kontrolní orgány přimět k tomu, aby se vzdali svých pravomocí nebo své kontroly. A tam by se dalo eh, ušetřit 15 oxidu uhličitého, pokud bychom měli jednotné nebe. A o interoperabilitě jsem si v té zprávě toho mnoho nepřečetla když eh, každé letiště používá svoji vlastní technologii a pak to dohromady není slučitelné a nedá, nedá se to sladit, tak eh, se dostáváme zase na začátek. Takže ty aspekty odbornosti tady přicházejí zkrátka eh, a, a Možná, že některá letiště si eh, třeba nějaké technologie mohou eh, dovolit, ale my třeba nechceme mít na tom jednotném nebi, protože to nezapadá do toho zbytku a prostě není to sladěné a tyto aspekty eh, v té zprávě byly zmíněny velmi, velmi nedostatečně, byly opomenuty, odborné otázky byly opomenuty. Z evropského pohledu mě velmi překvapuje, že národní letecké kontroly Eh, jsou tím úhlem pohledu, kterým se to řeší a neřeší se to z úhlu pohledu, že se snažíme vytvořit velmi namáhavě jednotné evropské nebe. A je tady eh, složitá, a to, a to v nějaké soutěži s národními systémy, že jsme tady v konkurenci, to mě velmi překvapuje. Tou zprávou se budu ještě velmi intenzivně zabývat a tuto chvíli chci prostě říci, že mám určité pochybnosti v některých ohledech. Budu velmi obezřetná při tvorbě svého názoru. Kolega Marinesku, ten tady není, tak já eh, chci hovořit eh, i v jeho, eh, jeho jménem. Toto je naše vlajková loď a kvůli členským státům tady byly od počátku problémy, to nelze popřít, tady není možné to z toho obvinovat komisi, ale opravdu jsou to jednotlivé členské státy, které brání jednotnému nebi. Takže teď dám slovo komisi, poprosím je o stanovisko a poté se ještě vrátíme k účetnímu dvoru. Máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci, Děkuji také zpravodaji. Děkuji za diskuzi. Úvodem bych chtěl nejprve poděkovat účetnímu dvoru za jeho zprávu a za odvedenou práci. Mnozí z vás na to jež, jež dnes dopoledne upozornili, že jde o velmi klíčový projekt v evropském zájmu Zpráva účetního dvora, pokud se podíváme na všechny podrobnosti, na výsledky a na mm, detailní analýzu, můžeme říci, že komise to může akceptovat. Komise přijala také veškerá doporučení účetního dvora. A já se teď pokusím co nejlépe do co největších podrobností se vyjádřit k našemu stanovisku. Komise pečlivě sleduje práci manažera v oblasti zavádění a sledujeme také pilotní projekt. Jsou různé schůze, technické audity a návštěvy v místě. Ovšem, naprosto si uvědomujeme, že v tomto vývoji pilotního projektu je potřeba přidat. Účetní dvůr a jeho doporučení přicházejí ve správný okamžik. Přihlédneme k tomu. Uvědomujeme si, že tento průkopnický přístup v tomto pilotním projektu může samozřejmě zahrnovat různé chyby nebo nedostatky, které nebylo možné předvídat. Ve chvíli, kdy bylo nařízení schvalováno spolu zákonodárci. Proto je toto nařízení PCP nastaveno tímto způsobem, ale je na místě ty nedokonalosti vylepšit a odstranit v tuto chvíli společně s manažerem zavádění se Cezar dolaďujeme a v budoucnosti e, by mělo být PCP reformováno. Takže brzy něco přijde. Mnohé z nedostatků, na které upozornil soudní dvůr, budeme řešit při přeskumu. Podíváme se, jak to napravit a v upraveném nařízení PCP to bude zapracováno. Některé věci eh, a poznatky z jednání eh, s manažerem eh, zavádění do toho již bylo zohledněno a samozřejmě k tomu přihlédneme a bude to ovlivňovat způsob investice. Pak budeme schopni pilotní fázi opustit a pustíme se do společného projektu 1, pokud se budeme plně držet um, a budeme se držet um, um, analýzy nákladů a přínosů. A na otázku paní Grapíny. Střed zájmu, to je téma, kterému věnujeme velkou pozornost. Ačkoliv jsme neobdrželi žádnou zprávu o existenci střetu zájmů, tady přesto bylo určité riziko v procesu a proto jsme požádali eh, manažera pro zavádění Cezar, aby to napravil, aby to bylo transparentnější, pokud jde o eh, další zadávání. Dále k tomu, že je nezbytné zaměřit se na klíčové projekty a mm, to, toto je opravdu pro nás zásadní. My podporujeme cíl účetního dvora. Je potřeba zajistit, aby peníze byly vynakládány smysluplně. Myslíme si, že peníze, které byly dosud vynaloženy, byly nezbytné, bylo nutné je vydat, ale teď je potřeba, abych to řekl mírně, situaci zlepšit. To financování tedy bude pokračovat, to ano, ale pokud jde o zavádění Césaru, je potřeba ty věci eh, více prioritizovat no a je potřeba eh, tak si zeštíhlit a ehm, na tom již pracujeme s eh, Facility Connecting Europe 2. peníze by měly být eh, lépe eh, zacíleny, je potřeba se zaměřit na cíl eh, spolupráce, koordinace i interoperability, tak jak to tady bylo zmíněno. Víme samozřejmě, že nemáme mnoho času. A další věc, je velice důležité, aby Evropský parlament nás podporoval, protože Konzultace s členskými státy v té věci nebudou jednoduché. Problémy s členskými státy v této oblasti my jsou dobře známé. Víme o nich, o těchto problémech a opět předávám slovo účetnímu dvoru. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji poslancům za jejich připomínky a skutečně hlavním problémem je fragmentace eh, systému řízení leteckého provozu. Ehm, eh, je to tam lépe upraveno, ale přesto například otázky řádného finančního řízení tady zůstávají i nadále otevřené. Někteří, ten mechanismus, který tady je, vede k tomu, eh, že někteří příjemci by měli být zahrnuti do monitoringu tak, aby se vybral ten nejlepší projekt. Toto zatím ještě nebylo eh, dostatečně vyřešeno a proto zlepš- navrhujeme, aby eh, byl vylepš- aby bylo vylepšeno zaměření na společné projekty, aby byla vylepšena jejich efektivita. Chceme revidovat finanční podporu eh, pro řízení letecké dopravy a zároveň by se měl zajistit řádný monitoring a výkonnost. Pokud jde o vaši poznámku, paní předsedkyně, k technickým aspektům, chtěla bych říci, že je několik příkladů ve zprávě. Podívejte se eh, na příklady nedostatku připravenosti. Máme tady eh, nedostatek interoperability, pokud jde o cíle letu. Tam máme několik technických příkladů, ale ono je samozřejmě vždy obtížné nalézt vyváženost mezi zdroji a, a u působností auditu. Samozřejmě nemůžeme technicky popsat všechny aspekty, ale snažili jsme se maximálně, jak jsme mohli. Účelem je, nebo jde o to, že hlavním problémem pro dosažení jednotného evropského nebe je fragmentace a fragmentace v oblasti leteckého eh, provozu, eh, je tedy kapacita, negativní dopad na kapacitu sítě a náklady eh, poskytování služeb a my se snažíme v rámci Cezaru toto vyřešit prostřednictvím analýzy a doporučení, která přišla v této zprávě. Děkuji. Děkuji také účetnímu dvoru. Já vím, že nemáte jednoduchý úkol a to zejména když říkáte, že členské státy tady nejsou velmi nadšené pro spolupráci, tím více je realizace tohoto projektu komplikovanější. Máte ještě někdo nějakou připomínku, nebo to můžeme uzavřít? Pan Adinolfi je spokojen. V tom případě všem děkuji a tímto končím běžné zasedání a nyní bude následovat schůze koordinátorů.